Pan Karin souhlasil, že ho zastoupí. Eh. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, teď budu mluvit jménem Jiřího Buska. Takže eh, Přečtu v podstatě to, co on napsal. Vítáme eh, schválení eh, návrhu Evropskou komisí, tedy eh, směrnice 2009. Já, Jiří, jsem rád, že zástupci komise Klasglite Bochat je mezi námi dnes také. Ano, je tomu tak. Jsem si jist, že bude schopen odpovědět na všechny možné otázky. Ano, je to na vás. Tato, tento návrh je dosti technický a velmi omezený ve své působnosti. Takže mm, proč to tak bylo zapotřebí? Protože někteří říkají, že stávající zákon, který eh, upravuje eh, převod plynu z třetí zemi do EU, eh, tedy ukazuje se, že tato úprava je mm, vágní a že by mohla vést k eh, nesprávným výkladům. A proto jsme v parlamentu několikrát vyzvali komisi, aby eh, zaplnila tuto regulační mezeru. Eh, jsem rád, že to tak nastalo. Eh, aktualizovaná směrnice eh, nás nechá nechává na pochybách v tom, že pravidla EU, to znamená na Einpanlik TSO, přístup třetích stran, tarifní dojednání až požadavky kladené na transparentnost se budou aplikovat na všechny eh, plynovody do třetí zemí a třetí zemí až k hranice, hranicím jurisdikce EU. Toto je klíčové eh, z eh, hlediska jednoho trhu a také z hlediska bezpečnosti energie a nezávislosti energetické. Zajišťuje to transparentnost, rovné manevrovací pole v celém energetickém sektoru EE e a zároveň jsou tady teď poskytuje právní jednota a je dává to také vypočitatelnost, transparentnost. To jsou klíčové prvky pro jakéhokoliv investora, který chce hrát podle těchto férových pravidel nejenom na trhu s plynem a nejenom eh, s, při eh, toku plynu z EU. Tyto prvky jsou také klíčové zajímavé pro občany a průmysl, eh, protože posilují ehm, konkurenci na trhu a eh, vedou k nižším cenám a k nediskriminačnímu zacházení se všemi zákazníky. A v neposlední řadě je důležité, je to důležité pro soutěž a pro odolnost eh, a pro um, odolnost naší energetické unie, která bude založena na zásadách a principech a ne na výjimkách. Eh, roční zpráva o stavu energetické unie bude přeložena během miniplenárního zasedání zítra a bude se koncentrovat na eh, propojení převážně mezi členskými státy eh, v našem trhu s elektřinou. Ale zároveň se musíme věnovat podobným otázkám v kontextu eh, dodávek plynu s zemí mimo EU. Zvláště naše, protože naše závislost na importech roste, dosáhla 70%, 70% minulém roce. A tak to bylo zvláště důležité uspůsobit definici interkonektorů v této směrnici o plynu, tak abychom pokryli propojení infrastrukturální s třetími zeměmi. A toto je plně v souladu s čistým, s balíčkem čisté energie. A komise eh, se postará o to, aby tady byla zajištěna kompatibilita eh, trhu s elektřinou a plynem. A je zjevné, tak jako to bývá v případě všech legislativ, je tu pár otázek, na které je nutné ještě reagovat. Například jedna z nich nezbytnost aplikovat nová pravidla všechny stávající vedení. Mám určité námitky, ale zároveň ostatní mají obavy, že by členské státy mohly zneužít eh, své právo na výjimky. Eh, za druhé, do jaké míry eh, by návrh komise mohl zajistit to, že se dosáhne všech cílů v energetické unii, například bezpečnost energie, jako zpravodaj, já, tedy Jiří Buzek, jsem otevřený všem otázkám a jsem ochoten lépe pochopit vaše jakékoliv eh, obavy. Ale eh, myslím si zase, Jiří si myslí, že návrh komise eh, se sohodí do rámce a bude odpovídat našim obecným očekáváním. Děkuji vám. Děkuji, to bylo velice výstižné a nyní další řečník. Za SAD. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád na úvod uvítal stanoviska pana Buska, které nám představil pan Karinč. A rád bych se k tomu vyjádřil. To, že komise rozhodla, že pozmění směrnici, aby se zajistilo, že pravidla o přepravě zemního plynu mezi členskými státy se budou stahovat i na třetí země, rozhodně vítám. A jsem spokojený s touto iniciativou. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme interní trh s energiemi. Diverzifikace zdrojů energie, zabezpečení dodávek patří k nejvyšším prioritám, kde tedy o zabezpečení dodávek, diverzifikaci. Hodně mi na tom záleží, rozhodně už si nechceme prožít něco, co jsme zažili před několika lety v zimě v Evropě. byl to problém, jak zajistit, že budeme mít doma teplo. Potřebujeme, aby skutečný vnitřní trh řádně fungoval, aby byly ceny spravedlivé vůči spotřebitelům a abychom dodržovali společná pravidla. Vítáme tedy iniciativu komise. A chci také zdůraznit, že iniciativa komise v podstatě konsoliduje princip energetické solidarity v Unii. Samozřejmě tento princip je reakcí na apel mnoha členských států, které se obracely na komisi, protože mají velké obavy ze zabezpečení dodávek a z toho, aby se přístup k energii stal veřejným statkem. Já myslím, že tak by to být mělo. Takže já ten návrh vítám. Je to ambiciozní časový plán, ale to vítám také a uděláme všechno pro to, abychom zajistili, že bude možné tento časový plán dodržet. Děkuji. Děkuji a děkuji panu Nikovi také za to, že dodržel čas a nyní za EKR pan Krasnodebsky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál komisi k tomu, jak se skutečně intenzivně do celé věci pustila a snažila se nastavit právní statut, který potřebujeme. Jak všichni víme, chci ještě připomenout kolegům i politický kontext. Tato zpráva má i symbolický význam. Je totiž důležitá pro všechny obyvatele, nejenom střední a východní Evropy, ale vůbec pro všechny obyvatele Unie. Je to jakýsi symbol toho, že komise nebude podléhat tlaku silných členských států. A skutečně je třeba zachovat toto pozici. Zdá se, že v radě nastalo zdržení. Rada pořád ještě nedala mandát komisi. Údajně je tam blokující menšina, nebo alespoň menšina, která eh, všechno eh, zdržuje. A my jsme se tady ve výboru ITRE dohodli, že uděláme všechno pro to, abychom to dokončili co nejrychleji. A ještě jedna věc. slyšíme různé argumenty třeba ze strany Německa, ze strany členských států, které by byly ochotné podpořit tento projekt. Ty argumenty e, v podstatě představují energetickou bezpečnost a právo zvolit si složení energií. Toto je věc, kde hlavní prioritu představují klimatické cíle a zabezpečení energie nebo energetická bezpečnost jsou v pozadí. Takže nejde jenom o dodávku z neutrální třetí země, jde také o plyn se země, na kterou EU uvalila sankce. A je to také země, která bálčí v našem bezprostředním sousedství. A tento projekt se pořád dál implementuje. A to je naprosto v rozporu. Je mi líto, pane předsedo, že se na vás obracím osobně, ale musím to říct i vám. Je to naprosto v rozporu s principy, které země, za kterou jste byl zvolen, neustále veřejně prosazuje. Ale to je takový symbolický příklad toho, že slova nejsou vždy realitou. Děkuji. Děkuji, pane Krasnodebsky. A když o tom mluvíte, chci říct, že to je názor mé vlády. Dále za AD pan Petersen, který nahraduje pana Federleho. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mohu být celkem stručný, protože si myslím, že už jsme slyšeli velice dobrý popis, i ten návrh velice dobře popisuje, o co jde, z čeho to vychází a proč je to nutné. Kromě posílení bezpečnosti dodávek plynu eh, je také ozjevnou věc. Evropská unie je nesmírně závislá na dovozu plynu z jiných zemí. A mohli bychom vést dlouhou diskuzi o tom, jestli je dovoz plynu správné dlouhodobé řešení. Ale zřejmě to tak bude ještě na řadu dalších let. A také jde o to, co platí třeba ve výlučných vodách a jaká je suverenita členských států Nestanoví se výslovně rámec pro dovoz plynu z třetích zemí, takže podle nás je zřejmé, že bychom potřebovali nějaká pravidla, aby se zajistilo, že budeme mít přístup pro střední strany a regulace tarifů, transparentnost a všechny ty ostatní dobré principy, které uplatňujeme v každém jiném kontextu. Takže Potřebujeme něco obdobného, když mluvíme o takovýchto věcech, jako jsou třeba plynovody z třetí zemí nebo do třetí zemí. A jsme rádi, že po tom, co jsme to projednávali v posledních dvou letech v Evropském parlamentu, teď máme něco konečně na stole od komise a rozhodně se těšíme na další diskuze v radě. A na závěr chci ještě říct, k tomu Nord Streamu 2, že tady jsou další úvahy, které jsou zajímavé rozhodně pro mě a snad i pro náš výbor obecně. A totiž, jaký je dopad na ceny plynu pro další léta? Jaké jsou možné situace, pokud ten projekt bude ukončen, doveden do konce? O tom jsme ještě nejednali a já doufám, že to do diskuse také vstoupí, abychom dokázali posoudit, jaká by mohla být budoucí situace, pokud jde o cenu plynu v budoucnu v Evropě. Ale vidíme v tom řadu pozitivních aspektů a rádi ten návrh můžeme podpořit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Petersne, a nyní za GUE pan Silikiotis. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. vnitřní trh s plynem a revize tohoto plynu bude jednoznačně velice důležitá. Musíme se tomu věnovat. Doufám, že se nám podaří se ctí se zhostit tohoto úkolu má to probíhat naléhavým postupem, skutečně je neakceptovatelné, aby komise něco takového navrhovala bez řádného posouzení dopadů. Komise slíbila, že zpracuje posouzení dopadů pro každý ze svých návrhů. A musíme začít tím, že budeme mít jednoznačnou právní analýzu situace. protože hrozí, že to, co schválíme, bude v rozporu s mezinárodním právem a že nebudeme schopni podpořit takovýto návrh, který by omezil suverénní práva členských států. Pokud je o to, jak využívají své přírodní zdroje. Má to dopad na Turecko, na úlohu Turecka, na jeho snahu o přistoupení, má to také dopad na mezinárodní právo. A jednoznačně je tady určitá role i pro mezinárodní fóra, protože tady je ta příslušná flexibilita. Já myslím, že tohle všechno jenom umocní problémy a rizika, před kterými stojíme mm, z hlediska energetiky a Komisi se nechtělo navrhnout nějaká užitečná opatření i v této oblasti. Taky si nemyslím, že jsme udělali něco pro to, abychom vylepšili eh, pozici z hlediska ochrany práv spotřebitelů, pokud jde o plyn. A nepomůže nám to ani pokud jde o velké zdroje uhlíku, a uhlovodíku, která jsou údajně na východě Středomoří. A Nord Stream 2 podle mě bohužel také bude další chyba. A z těchto důvodů máme výhrady. Děkuji. A nyní tady máme čtyři další kolegy, kteří by se na toto téma rádi vyjádřili. Každý má minutu a chci vás vyzvat, abyste se drželi této minuty, protože máme opravdu nabitý program. Werner, prosím. Pane Werner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, mám velké pochyby o právním základu tohoto návrhu. Právní služba komise a také služba rady zjistili, že neexistuje právní základ, který by, o který, který by ospravedlnil přepracování směrnice o plynu. A nad to, a to je ještě e, závažnější, komise nekonzultovala ke svému návrhu zúčastněné strany a také neprovedla hodnocení dopadu a to, i když jsme my zde máme co dočinění se základní změnou směrnice o plynu. Chceme, aby pravidla vnitřního trhu byla uplatňována i ve třetích zemích. To je enormní změna s důležitými důsledky také pro bezpečnost dodávek v Unii, neboť regulační rámec, již se to zmiňovalo, se nyní nebude vztahovat pouze na Nord Stream 2, ale na veškeré budoucí dovozní produktovody a také mě zajímá, a říkal tam jsem pan Petr Srny, jak vypadá hodnocení dopadu, jak se vlastně vyvíjí, či budou, v budoucnu budou vyvíjet ceny plynu. To je, myslím, velice důležité pro Evropany, pro naše občany občanky a taky si myslím, že bychom eh, se na to měli dívat upřímně, Nelharci, Rusko bylo doposud velice spolehlivým dodahatelem plynu a nesmíme také zapomínat, že za závislost je obou straná tedy že Rusko potřebuje příjmy od nás a my naopak plyn z Ruska a dále. Alternativy, které máme, mě nejsou až tak jasné, až vypadne Nizozemsko, budeme, co uděláme, budeme dovážet plyn z Turkmenistánu či Azerbajdžánu nebo uh, <clears throat> plyn z USA, z frackingu, z Bridlicovi, já nevím, jestli toto je dobrá alternativa, jak zaruštit eh, naše dodávky. Děkuji, chci vás jen upozornit, že to je minuta a ne dvě pan Gjörg. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych přivítal návrh komise. Souhlasím i s námitkami. Musí tato, toto nařízení musí být jasnější, musí být um, preciznější a um, obecný cíl musí zůstat uh, stejný, tedy uh, zvýšení bezpečnosti dodávek, uh, zvláště ve střední a východní Evropě. Mluvili jsme tady o tom, jak obtížné je to um, v zimním období, kdy nejsou řádné dodávky. Měl bych otázku týkající se působnosti, rozsahu tohoto návrhu. Pokrývá No, vody, které jdou přes hranice eh, na zemi, eh, například mezi Ukrajinou a Maďarskem, protože eh, si nemyslím, že text je tady dost jasný. A další otázka, týká se třetí zemí. Měli bychom diferencovat mezi zeměmi, které patří do eh, energetického společenství, protože ty mají eh, eh, úpravy než ostatní země, takže bych navrhl, aby země v rámci tohoto energetického společenství tady bychom měli diferencovat. Děkuji, mluvím tentokrát za sebe a mm, s plnou podporou Jiřího Buska a tak, také to odpovídám návrhu komise, to byl můj druhý příspěvek. please. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Já bych nerad rušil kolegu Karinše nebo eh, kolegu Jurka. Eh, sankce, solidarita, společenství, unbundling. Prosím vás, o čem se to bavíte? Vy neznáte směrnice Evropské unie? Vy nevíte, že každou zemi zavazují aby měla zásoby zemního plynu ve svých zásobnících na 30 dní, to znamená eh, na 30 dní minimálně a nejlépe na ještě delší období. Tady nejde vůbec o bezpečnost. Tady jde o to, abychom omezili suverenitu jednotlivých států v této oblasti. A to je naprosto špatně. Proč nepřijímáme podobnou směrnici na importy uhlí, proč nepřijímáme podobnou směrnici na importy ropy, případně dřeva, tedy všech uhlíkatých surovin, které potom využíváme v energetickém průmyslu. Já si myslím, že to je naprosto špatně a že autoři této směrnice se soustředili pouze na to, aby znepříjemnili jednotlivým státům možnost zajistit si svoji energetickou účinnost. Unbundling se projevil jako naprostý nesmysl v energetice, tak ho zkusme zavést do dalších odvětví. Prosaďme ho. V plynu prosaďme ho. V ropě prosaďme ho kdekoliv. To, co se neosvědčilo, zkusme ještě dále rozpracovat. Protože tím jistě Evropská unie bude populárnější mezi našimi obyvateli a tím jistě si z nás budou dělat daleko větší legraci naši občané u nás doma. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. <clears throat> And, uh... Děkuji, pane Kohlíček. Vy jste položil pár otázek. Eh, pan ředitel Borchat eh, z DG eh, Energy je možná onou osobou, která by mohla se věnovat těmto otázkám. A je to teď. Teď máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych začal poslední otázkou, protože mě to přivádí k samému jádru toho, proč jsme předložili tento návrh. Pane Količe, nejde o to, aby neměli mít členské státy vlastně lidskou účinnost, nebo, jak jsem slyšel, aby se docházelo k vměšování se do energetického mixu a volby členských států. Tento návrh nejde tak daleko. Tento návrh se zacíluje na to, a to jsme eh, slyšeli od mnohých, kteří se teď ujali slova, eh, tedy chceme vytvořit eh, právní jistotu a právní jasný rámec kolem právního režimu, kde plynovody, které přicházejí ze třetích zemí do, na území Evropské unie, budou tak provozovány, tedy budou takto provozovány. To zároveň znamená, že bychom neříkali, že tento návrh umožňuje komisi nebo jiným institucím EU se měšovat například do otázky toho, jestli eh, tento plivomov bude postaven. Eh, jediné, co tady máme v tomto návrhu, eh, a to jsou pravidla, podle kterých mají tyto plynovody být provozovány. A na základě toho můžete vidět, že to nemá co dočinění s energetickým mixem mm, a nic co dočinění s energetickou účinností, eh, kterou, eh, které chtějí docílit některé členské státy. Teď pár otázek, na které bych rád odpověděl v pořadí, jak byly položeny. První položil pan Karinč. Myslím, že to byla mm, otázka pana Buska. A sice nezbytnost aplikovat nová pravidla eh, na stávající eh, plynovody. Eh, jde o to, že si vycházíme z toho, že nemůžeme rozlišovat mezi stávajícími a novými infrastrukturami. Ovšem, když se podíváte na návrh, na jeho podstatu, my tady vytváříme velmi lehký režim pro stávající plynovody, takže chceme, aby členské státy Eh, zjistili, co je nezbytné pro to, aby stávající plynovody eh, se dostaly do souladu s tímto návrhem. A proto jsme navrhli eh, zjednodušené postupy pro odchy, se odchylek od některých zásad. A tady musíme vzít v úvahu, že tyto plynovody už jsou v provozu a my nebudeme chtít, my nebudeme chtít poškodit provoz těchto vedení plynovodů. Tak to byla otázka pana Krasnodeského. Ano, mohu vám slíbit, že komise bude odhodlaná v tomto návrhu, protože si myslíme, že navrhujeme správnou věc. A rád bych vám připomněl, proč jsme to navrhovali. Vedlo se hodně diskusí kolem aplikovatelného zákona. Komise je toho názoru, že když nemáme žádný psaný zákon o tomto, ale byly tady nepsané zákony, které jsme chtěli uplatnit, a teď tady došlo k takovému sporu, právnímu sporu, tak jsme zcela jasně chtěli ukázat, jaký typ pravidel tady bude platit. Pan Petersen, ano, na vaše otázka týkající se dopadu eh, plynu, eh, cen za plyn no, eh, tímto návrhem. To je zajímavé. Jenom krátce odpovím. Vy sám jste zúraznil jak důležité je, aby tyto plynovody byly v rámci přístupu třetím, stran, třetím stranám. A pokud toho dosáhneme, tak to samo o sobě zvýší konkurenci a pomůže nám to mít takový trh s um, konkurencí posílenější. A to mě přivádí k další otázce, kterou položil pan Siliciotis a taky paní Werner. A sice posouzení dopadu. Máte pravdu, ano. E, to je také e, interní pravidlo e, tento posouzení dopadu může být navrženo společnostmi. V tomto případě to není nutné z jednoduchého důvodu, který jsem už zmiňoval ty principy, eh, pane Peters, to je, pan Peterson o tom mluvil, unbundling, eh, eh, tarifní struktura, přístup třetích stran a transparentnost. Tyto principy podle našeho právního stanoviska už byly uplatněny, byly aplikovatelné, takže my toto chceme jenom udělat ještě jasnějším. A z tohoto důvodu komise po řádném zvážení došla k závěru, že v tomto konkrétním návrhu eh, nebude nutné žádné posouzení dopadu, ale eh, samozřejmě podložili jsme eh, náš návrh takovým dokumentem, kde najdete všechny nezbytné informace. A pak další otázka, konflikt s národním právem. Tady mm, to musím říct zase zcela jasně tomto návrhu nepožadujeme, aby, eh, naše, eh, eh, aby to bylo aplikováno na, na teritorium EU. E je to, je to jenom na našem území, bude to aplikováno pouze na našem území. Paní Verne, právní základ na to je článek 194. Když si to přečtete, můžeme uvést dva příklady proč tato ten, právní základna může být použita. My tady chceme podpořit soutěž regulovaným přístupem, e, to už jsem řekl, a to by posílilo e, fungování interního energetického trhu. To je jedna věc, e, která je zmíněna v článku 194. A pak Ehm, transparentnost a požadavky s tím spojené, to znamená zveřejnění technických eh, údajů o provozu těchto plynovodů a to přispěje k bezpečnosti dodávek. Ehm, už předem totiž budeme vědět, co se bude v těchto ehm, plynovodech dít a to nám vytvoří bezpečno, eh, bezpečnou situaci. Poslední bod Eh, vy jste položil velmi konkrétní otázku, rozsah, jestli tento návrh eh, se vztahuje také eh, k plynovodům, které, které přecházejí hranice na zemi. Například jste zmínil propojení Ukrajina-Maďarsko. Ano, odpověď zní ano. Není to jenom návrh offshore mm, potrubí, ale týká se to všech mm, plynovodů, které vstupují na území EU z třetích zemí. Doufám, pane předsedo, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Děkuji vám. So, so, uh... Zdá se, že ano. Toto je odpoledne, pane Karinče. Vy teď dostanete na závěr slovo, abyste to zhrnul. Chcete něco dodat? Já jsem teď opět Jiří Buzek. Děkuji, kolegové. Spolupracujeme dál. Já si cením této výstižnosti a stručnosti. Dámy a pánové, já bych rád nyní přivítal pana Tibora Navračiče, který je komisařem pro vzdělání, kulturu, mládež a sport a přišel mezi nás v rámci strukturovaného dialogu. A chci vám připomenout, že pan komisař Navračič je tady na pozvání našeho výboru v kontextu tohoto dialogu mezi Evropským parlamentem na jedné straně a komisí na straně druhé. A to znamená, že pan komisář nám nyní poskytne aktuální informace o implementaci jeho části pracovního plánu komise na rok 2017 a také nás seznámí s výhledem na rok 2018. Pane Navračiči, pane komisaři, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové výboru, vážení poslanci. Děkuji vám za pozvání na dnešní odpoledne. Já si cením této příležitosti projednat s vámi naše úspěchy, výsledky, výzvy i celý proces tvorby politiky. Politické otázky už nejde hezky zaškatultovat. Každá otázka vyžaduje koordinaci ve všech politických oblastech na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Vyžaduje otevřenost a ochotu být nadále zvídavý, naslouchat a zohlednit nejrůznější postoje a také spolupracovat ve všech oblastech politiky i přes hranice. Tato otevřenost je dnes ohrožena a je na nás na všech, abychom ji zachovali a dokonce posílili. Je to nutné víc než dřív. A aby to nebylo tak jednoduché, místo důkazů a vědy v jádru tvorby politiky neustále čelí výzvám ze strany polarizovaných politických postfaktických kultur a proti tomu musíme bojovat. Já jsem právě přijal z každoroční konference Věda se setkává s parlamenty, kterou společně organizuje Společné výzkumné středisko a STOA. A byl jsem velice rád, že někteří z vás tam byli a mluvili jste o tom, jak zajistit, aby všechny instituce EU mohly využívat tu nejlepší vědeckou expertizu a poznatky na podporu rozhodování. Podnikli jsme významné kroky k tomu, aby se vědecké poznatky a skutečné důkazy staly jádrem tvorby politiky. Útvary Evropské komise stále více spolehají na výzkumné středisko, společné výzkumné středisko, které poskytuje vědecké poradenství a podporu pro politiky EU. Toto středisko nedávno prošlo velice významnou proměnou. Stává se orgánem, který se chová strategicky a zaměřuje se na politiku a zaměřuje se na hlavní priority Evropy. Reorganizace z roku 2016 už nese ovoce. Například výzkumné středisko se stává velice významným eh, správcem poznatků. Znalostní centra společného výzkumného střediska eh, svádějí dohromady odborníky a poznatky z Center Excelence v komisi i mimo komisi. Už jsme spustili znalostní centra v oblastech eh, řízení, eh, rizik, katastrof, migrace a demografie, územních politik a bioekonomiky. Centra kompetence jsou založena na analytických nástrojích, jako je modelování, ukazatele, vytěžování textu a vyhodnocení mikroekonomických otázek. A to je možné uplatnit na jakoukoliv politickou oblast. Například Centrum eh, kompetencí pro kompozitní ukazatele zpracoval eh, tabulku hodnocení, kde se sleduje implementace Evropského pilíře sociálních práv. Chystáme se také spustit znalostní centrum pro podvody v oblasti potravin a pro kvalitu potravin. Poznatky a expertíza tohoto střediska jsou k dispozici také členským státům. A chystáme se poskytovat i služby místním a regionálním orgánům. Vážení poslanci, z činnosti společného výzkumného střediska vychází celá řada reakcí Evropské unie na největší výzvy mohl například s potěšením ocenit skvělou spolupráci s, parla- s výborem Evropského parlamentu pro vyšetřování měření emisí v automobilovém sektoru, a to jak na slyšení tady v Evropském parlamentu, tak při návštěvě poslanců Evropského parlamentu ve společném výzkumném středisku, konkrétně eh, v laboratoři pro měření eh, emisí z vozidel v ISPře. Společné výzkumné středisko takhle řeší celou řadu ostatních politicky citlivých a z vědeckého hlediska složitých otázek pokud je například o fipronil, glyfosát, endokrinní disruptory, GMO nebo nanotechnologie, Společné výzkumné středisko poskytuje e, včasné politicky relevantní vědecké poznatky. Kromě toho <clears throat> byly znalosti v oblasti nukleární naprosto zásadní, když bylo třeba dohodnout technické detaily pro dohodu s Iránem. Odborníci z tohoto střediska také e, spolupracují s komisí, pokud je o pojistky a bezpečnost. Zabýváme se také otázkami budoucnosti, pracujeme třeba na umělé inteligenci a velkých datech. Řešíme otázky, které jsou propojené, protože v dnešním opravdu složitém světě musíme uvažovat jinak. Vztah mezi vědou, politikou a společností není jednoznačný ani lineární. Musíme přizpůsobovat rozhodování abychom dokázali čelit novým společenským i technologickým výzvám. Naše dveře jsou otevřené, abychom co nejlépe využili poznatky společného výzkumného střediska a budu velice rád, když vás, mohu, eh, když vás budu moct eh, přijmout na našich pracovičích v Istře, Petenu, Gelu, Karlsruhe nebo v Seville. Vážení poslanci, dovolte mi nyní několik slov o Evropském institutu pro inovace a technologie a o akcích Marie Sklodovské kyrie Obojí značně přispívá k inovaci, růstu a konkurenceschopnosti, protože investujeme do dovedností a schopností našich lidí. Střednědobé hodnocení programu Horizon 2020 ukazuje, že model EIT pro inovace se osvědčil, daří se mu integrovat vzdělání, výzkum a podnikání do dlouhodobých evropských partnerství a ekosystémů. Dnes tato komunita zahrnuje přes tisíc partnerů v celé Evropě i jinde – Máme šest znalostních a inovačních komunit a další dvě začnou příštím roce. A více než 40 kolokačních středisek řeší závažné společenské výzvy v našich regionech. Absolventi EIT mají lepší vyhlídky na získání pracovních míst a vydělávají víc než i ostatní. A startupy, které podporuje EIT, Eh, úspěšně získávají prostředky od investorů. V letošním roce časopis Forbes zahrnul 18 absolventů EIT mezi 30 nejlepšími do 30 let, což je seznam eh, nejinteligentnějších, nejlepších mladých podnikatelů, inovátorů. Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli a máme velké ambice do budoucna. Musíme posílit a rozšířit vzdělávací aktivity, zejména pod značkou EIT. Ta se musí stát eh, jakousi obchodní známkou EU pro vzdělávání podnikatelů. A musíme také posílit regionální dopad přes kolokační střediska. Musíme pracovat i v regionech, které zaostávají a musíme také vyvíjet další, lepší synergie s dalšími iniciativy EU. Institut už teď prokázal, že má schopnost vyvíjet se a přizpůsobovat se, přičemž se dál zaměřuje na hlavní prvky, což je investice do lidského faktoru inovace v zájmu řešení společenských výzev. Až začneme diskutovat o dalším rámcovém programu pro inovaci a výzkum, tyto prvky budou zásadní. Na závěr bych také rád řekl pár slov o tzv. akcích Marie Sklodovské Kiry. V letošním roce jsme oslavili 20. výročí programu Marie Sklodovské Kiry. Program podpořil 100 tisíc vysoce talentovaných výzkumných pracovníků, rozšířil jejich schopnosti a dovednosti a pomohl jim dál v kariérním rozvoji. Někteří z těchto vědců přispěli k průlmovému výzkumu který byl letos oceněn Nobelovou cenou za fyziku a za chemii. Jsem vděčný parlamentu za to, že v září opět uspořádal akci Věda je báječná. Byl to začátek vysoce úspěšné Evropské noci výzkumníků, která přilákala přes milion lidí na akce ve zhruba 340 městech a stimulovala zájem mladých lidí o vědu a výzkum. A také chci poděkovat tomuto výboru za to, že podtrhuje význam akcí Marie Skoldovské Kiry ve zprávě eh, Soledad Cabezon Ruiz a také za to, že vyzývá k dalšímu financování evropského výzkumu a inovace. Byl bych rád, aby se Evropa stala předním střediskem pro novou generaci globálního talentu a akce Marie Skodovské Kiry v tomto ohledu hrají zásadní roli. Musíme například najít eh, způsob, jak lépe vyhovět potřebám členských států, které zaostávají, aniž bychom narušili základní princip excelence. Už jsem přijal opatření, vyčenil jsem 18 milionů eur na poslední tři roky programu Horizon 2020 v rámci eh, pilotních nových eh, širších stipendií a toto financování poskytne další šanci, abychom získali podporu ve skupině zemí pro přední výzkumné pracovníky, kteří nedostali prostředky v rámci akcí Marie Skladovské Kiry. Musíme dál eh, zjišťovat, jak dále šířit excelenci. A jsem hrdý na to, že 40 výzkumných pracovníků v rámci akcí Marie Sklodovské, které jsou ženy. Myslím ale, že můžeme zajít i dál. My jsme právě zdvojnásobili rozpočet pro výzkumné pracovníky a musíme zajistit, že až budeme zpracovávat projekty, naši výzkumníci plně zohlední i aspekty eh, pohlaví. Jedna věc musí být jasná, nejde jenom o spravedlivost. Týmy výzkumných pracovníků, které jsou vyvážené z hlediska pohlaví a také z hlediska komplexních témat, zajišťují excelenci. Vážení poslanci, věřím tomu, že toto všechno ukazuje, že jsme odhodlaní zajistit co nejlepší možné výsledky ve vědě, výzkumu, vzdělání a inovací na evropské úrovni. A nyní se těším na to, že si vyslechnu vaše názory a rád odpovím vaše otázky. Děkuji. Thank you very much, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři. A teď za nejrůznější politické skupiny. Pan Karenč tady není. Pan Levandovský? Chtěl byste něco říct? Já vás překvapím. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci, která je optimistická. Mám krátkou poznámku. Chci také poděkovat za to, že jste tak jmenoval ten program, který je tak velmi nejdůležitější program pro mladé výzkumníky. Je to, eh, Marie, jsou to eh, akce eh, Marie Sklodovské Curie. V roku 2015-16 to byla Maria Curie Action a teď víme, že to byla žena. A získá Nobelovu cenu. Ano, velice zajímavé. Ano, nikdo za SD tady není, kdo by rád něco řekl. Pan Krasnodevsky tady není. Pan Česák, chtěl bys něco říct? Ne. Tak pan Peterson uh, za pana Fedela, ne? Tak ano, celou dobu se tady hlásím a nikdo mě nevidí. Uh, ano, děkuji za prezentaci, pane komisaři. Bylo to velice zajímavé. Jenom krátkou otázku bych měla. Děláte něco v lékařském výzkumu také a dále zpráv je tady, dělá se něco eh, v, z odpadech moří a odpadech oceánu. Vy jste tady mluvil o životním prostředí, a ochraně environmentální, ale neřekl jste nic o mořích, takže si myslím, že je velice důležité se soustředovat také na to. Děláte také tyto věci, děkuji. Děkuji. Pani Meissner? Pane eh, Petersen, chcete něco dodat? Ne. Pan Kohlíček. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Eh, já bych rád, pane komisaři, já bohužel maďarsky neumím, takže eh, pane komisaři, omlouvám se, že nemluvím vaším jazykem. Já bych se velmi rád zeptal, Eh, protože celá Evropská unie eh, v tichosti eh, řeší jeden velký problém. Jakým způsobem vychovávat, jakým způsobem integrovat migranty. Všichni okolo toho chodí potichu. Německo má heslo Wir schaffen es. Švédové nemají žádné problémy, jenom asi 60 zón, do kterých se nesmí chodit. A i my v Čechách máme určité problémy s nepřizpůsobivou částí populace. To je větší část dneska našich nezaměstnaných, kteří nikdy nepracovali a ani pracovat nechtějí. Už ve druhé generaci. Nemyslím tím samozřejmě jenom cikány. A chtěl bych se zeptat, jestli v této oblasti eh, plánujete nějaký program, nějakou koordinaci akcí, protože to je velice důležité. Jestliže někteří z jistě velmi zodpovědných politiků Evropské unie pozvali několik milionů migrantů do Evropy, potom jistě dneska musíme vyřešit problém, jak je zapojit, to znamená, aby chodili do školy děti, aby se naučili jazyk, aby pochopili naši kulturu, způsob našeho uvažování, který sice se liší mezi zeměmi, ale přesto je zásadně jiný než v jiných částech světa a jakým způsobem podpořit úsilí jednotlivých států. Ne, abychom je rozptilovali do poslední vesnice, ale jakým způsobem těmto migrantům umožníme, aby žili, když už přišli do Evropy, po evropském způsobu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Kohlíčku. Máme ještě nějaké další otázky nebo příspěvky na toto téma? Ne. V tom případě požádám pana komisaře, aby odpověděl na otázky. Prosím. No, krát děkuji, pane předsedo. Pokud jde o aktivity GRC, ano, tam jde o zdravotnický výzkum, zdravotnické otázky. Třeba v pátek jsme projednávali rejstřík pro rakovinu. Tam se zhromažďují údaje o frekvenci a pokrytí hm, rozšíření této choroby. A také se zabývají environmentálními problémy, otázkami moří, oceánů, Pan komisař Kamenu Vela má na starosti moře a rybolov, životní prostředí a ve spolupráci s ním se zabýváme tímto výzkumem. Pokud jde o otázku migrace, sociálního začlenění Romů a tak dále, to je nad rámec mé odpovědnosti. Protože GRC má Eh, znalosti o migraci, ale také o řízení katastrof, protože migrace je často důsledkem sociálních anebo přírodních katastrof. Takže máme výzkumné středisko, to jsou nástroje, které představují expertízu, údaje, sbírají se informace o úspěšných strategiích pro řešení hlavních příčin těchto jevů, ale jde také o schromažďování expertízy a jsou to věci, které mají k dispozici i členské státy nebo další instituce na evropské úrovni. A máme také, kromě společného výzkumného střediska v rámci mého portfolia Erasmus+, tam jde hlavně o program pro mobilitu studentů, ale máme také projekty pro sociální začlenění, to se financuje z Erasmus, jsou to třeba jazykové kurzy, online jazykové kurzy, anebo financujeme nevládní organizace, které pomáhají lidem, kteří právě přijeli, anebo také romským komunitám v sociálním začlenění. Já jsem minulý týden předal povec poprvé Evropskou cenu za sociální začlenování přes sport, což je uznání pro nevládní organizace, které spouštějí smysluplné místní projekty pro sociální začlenění přes sport. Máme tady spoustu politických nástrojů a opatření na podporu členských států nebo místních nevládních organizací nebo komunit. pokud je o jejich aktivity zaměřené na sociální začlenění. Pane Navračiči, mnohokrát děkujeme, protože máme trošku náskok a nejsou tady ještě všichni, eh, koho se týká další část programu. Rád bych dodal ještě jednu otázku, přestože se to vymyká běžnému postupu. Je to možná otázka, kterou byste mohl čekat od eh, člena, typického člena skupiny EKR. A totiž, proč potřebujeme komisaře pro vzdělání? V naší zemi například je vzdělávání čistě otázkou spolkových zemí. Ty to mají na starosti a naše spolkové země, a myslím správně, mají právo nést odpovědnost za vzdělávání. Co jim mám říct? Proč máme komisaře pro vzdělání? A ne pro Erasmus a jiné evropské programy. Já se obávám, že oni vědí, proč jsem tady. Víte, Moje role podle smlouvy je zajistit přidanou evropskou hodnotu pro evropské vzdělání. A uvedu vám dva příklady. Za prvé, takzvané pařížské prohlášení v roce 2015 po teroristických útocích v Paříži, v Bruselu a v Kodani jsme měli mimořádnou radu pro vzdělání. Ministři školství a já jsme zveřejnili takzvané pařížské prohlášení, kde jsou uvedeny hlavní cíle a také úloha v systému vzdělávání při demokratické socializaci mladých lidí. A to znamená institucionální rámec pro výměnu podnětů, pro semináře a jeden z nich se koná v příští rok v lednu. Je to vzdělávací summit, bude to 25. ledna. A jedno z hlavních témat bude sociální úloha vzdělávání, jak mohou systémy vzdělávání pomoct společnosti, která se snaží vychovávat o odpovědné občany v demokratické společnosti, jaké jsou hodnoty demokratické společnosti a jak můžeme podpořit členské státy při této socializaci. A další příklad jsou aktivity v oblasti vyššího vzdělávání. My jsme právě přijali novou strategii Evropy pro vyšší vzdělávání což představuje podporu pro ty členské státy, které usilují o nové cíle v reformě vyššího vzdělávání. A například jeden ze závěrů této zprávy je ten, že vysoké školy už nejsou jenom centra poznatků. Musí být také významným motorem místního regionálního růstu. Jde tady o to, abychom vytvořili vazby a určitý kontext pro jejich prostředí a abychom pomohli místním podnikatelským komunitám nebo místním obyvatelům oživit ekonomickou úlohu. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel a děkuji, že jste odpověděl na naše otázky. Dámy a pánová, nyní se dostáváme k dalšímu tématu na pořadu jednání, což je ACER. Vyslechneme si prezentaci výroční zprávy o sledování trhu a proběhne výměna názorů s ředitelem ACERu, panem Potočníkem. Když dovolíte, pane Potočníku, já jsem tady. Přijďte k nám. A protože já jsem stínovým zpravodajem za naši frakci této věci, já jsem se už s panem Potočníkem sešel. Každopádně si myslím, že už ho nemusím dál představovat. Pane Potočníku, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit. Můj kolega tady ještě není, ale doběhne. Já jsem mu psala, že máme trošku náskok. On už není předsedou eh, Rady regulátorů, pan Blany, byl zvolen a jmenován předsedou minulý měsíc, ale my jsme se rozhodli, že bude stejně dobré, když zprávu představí se mnou. Takže on bude mluvit o té části, která se týká ochrany spotřebitelů. Především chci říct, že tato prezentace bude poněkud kratší než eh, v minulých letech. Já doufám, že to oceníte, protože bude víc času na otázky. Ta zpráva je taky kratší, je kompaktnější. A byli jsme k tomu bohužel nuceni tím, že rozpočet ACERu byl na letošní rok zkrácen o 15 a museli jsme si zvolit priority. A rozhodli jsme se, že se budeme dál zaměřovat na nejzajímavější aspekty vývoje vnitřního trhu. Omezili jsme malobchodní část, ale musím říct, že dnes CR, Rada regulátorů, představuje zprávu malobchodní části, abychom doplnili omezený rozsah naší zprávy. Chci také poděkovat výboru ITRE a výboru pro rozpočet a parlamentu za podporu v našem rozpočtovém zápase vy asi budete vědět, že to není nic nového. Plenárka podpořila naši žádost, ale bohužel v trialogu jsme nakonec nebyli mezi agenturami, které dostaly prioritu. Takže v příštím roce ta zpráva bude mít asi stejný formát jako letos. Část o malou obchodu bude hodně omezená. Nicméně na úvod bych rád představil a hlavní sdělení z této zprávy. Ta zpráva je i tak dost dlouhá, v tom omezeném formátu. Má čtyři díly. Jeden se týká velkopodního trhu eh, s plynem, s ropou, týká se to ochrany spotřebitele. A máme také dobré zprávy, které vyplývají z naší činnosti. Podívejme se na trh s plynem a zejména na velkoobchodní trh s plynem. Vidíme tady ceny pro jednotlivé členské státy, neboli kolik dodavatele nebo kolik koneční spotřebitelé zaplatí, když si musí na trhu kupovat plyn. Zabývali jsme se TTF, nebo porovnávali jsme to s TTF v Nizozemsku. Ta žlutá to je méně než eh, euro, modrá 1 až 3 a tmavě modrá nad 3 euro. A jak vidíme, za poslední tři roky se rozšířily žluté plochy. A já myslím, že to je velice zajímavé. Alespoň, když se na to podívám. Protože ta žlutá oblast se rozšířila ze střední Evropy, dalo by se očekávat, že plyn bude levnější blíž ke zdroji. Plyn pochází převážně z východu, ale jak vidíte, žlutá na východě nepřevažuje. Žlutá se šíří z Nizozemska a z Británie. A to znamená, že lepší ceny zajišťuje konkurence a integrace trhů. A já si myslím, že to je velice dobrý výsledek, eh, protože jsme se v posledních letech snažili integrovat trh a vytvořit skutečný vnitřní trh s plynem. Stále tady máme takový smíšený obrázek, když se podíváte na Evropu, zvláště když se díváme na výsledky různých plynových center. Na my je klasifikujeme podle metriky a vidíme, že máme zavedená centra, TTF a National Balancing Point v Británii, ale pak máme další trhy, které je dohánějí. A třeba když se podíváme na loňský rok, tak slovenský i český hub se posunuli o jednu příčku na žebříčku výš do další kategorie. Takže i na národní eh, úrovni vidíme určitý pohyb, nejenom integraci, ale i výsledky těch eh, center v Evropě. A teď elektřina. Já si myslím, že tuto mapu už jste asi několikrát viděli v různých podobách, v různých barvách. Toto je stav jeden den napřed. Týká se to integrace v Evropě. To je projekt, který jsme spustili před mnoha lety s regionálními trhy. A pak se to dál integrovalo. V současné době máme dvě propojené oblasti. Za prvé od Gibraltaru do Barentského moře. Tam je 18 jurisdikcí a pak další ve střední a východní Evropě, to je Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. To jsou tedy čtyři země. Takže teď máme 46 hranic, které už jsou propojené, spojené, plus tři v ostatních regionech a pořád nám ještě chybí 12. A naším cílem je dokončit propojení celé Evropy co nejdřív. Proč to děláme? Protože bez toho elektřina putuje špatným směrem. A v předchozích prezentacích už se o tom mluvilo. V průběhu času ovšem pozorujeme nárůst efektivity. To číslo, které tady vidíte, 86, to bylo asi 61%, když jsme začínali sledovat situaci před 6 lety. Takže jsme zvýšili účinnost těch trhů typu Day Ahead docela podstatně v posledních šesti letech, tím, že jsme je propojili. A když mluvím o účinnosti, jde o to, že se zajišťuje, že elektřina proudí správným směrem. Smí je elektřina levnější tam, kde je cenější. Nemám tady k tomu slide, ale když se podíváte na tu zprávu, uvidíte, že na řadě hranic elektřina pořád ještě jde špatným směrem. A to jsou hranice, kde nedošlo k tomu spojení, k tomu kaplingu trhu. A dál samozřejmě ještě eh, pokud je intraday a vyrovnávací trh, ještě jsme nesplnili cíl. Takže náš další cíl by měl být dokončit Kapling v tom trhu typu day ahead – ale také vylepšit typ trhu intraday a přeshraniční trh. To by se mělo podařit příštím roce. A znamená to, že se zvýší efektivita infrastruktury. A máme také řadu projektů pro balancing, samozřejmě. <clears throat> Musíme zjistit, jak to vypadá. To jsou tedy věci, které jsem vám chtěla říct. Nicméně, <clears throat> pořád jsou tady ještě určité výzvy. Hlavní výzva, kterou jsme pozorovali, je míra, do které dostupná kapacita je k dispozici pro obchodování, ta fyzická kapacita, kterou máme. Infrastrukturní balíček zavedl posílený systém pro rozvoj nové infrastruktury, pro projekty společného zájmu a na mnoha místech potřebujeme pracovat na další infrastruktuře a já myslím, že už teď se toho dá udělat hodně tím, že budeme využívat stávající infrastrukturu plně. A to, co máme tady na tomto grafu, je v podstatě míra, do jaké infrastruktura, která teď existuje, je využívána pro obchodování. To je poměr mezi infrastrukturou, která se dává k dispozici pro obchodování, a takzvanou výchozí kapacitou, což je infrastruktura, která by se mohla dát k dispozici pro obchodování při zachování bezpečného provozu sítě. V průměru v Evropě pouze 50 toho, co by se dalo bezpečně dát k dispozici trhu, má trh k dispozici. V některých regionech je to lepší, třeba na severní italské hranici je to skoro 70 ve středozápadních eh, eh, evropských regionech tak skoro 60, ale když se podíváme doprava, vidíme, že eh, v jeho východní Evropě je to jenom čtvrtina toho, co by se dalo bezpečně dát k dispozici pro obchodování. Je tedy jasné, že to působí obavy, protože to také souvisí s výpočtem kapacit, ne s investicemi do mědi anebo do ocely. Loni zhruba v této době jsme vydali doporučení, snažili jsme se běhnout některým z extrémních situací, které nastávají teď, třeba loni mezi Německem a Polskem, byla dostupná kapacita na nule a hodnoty blízko nule jsme zaznamenali na celé řadě dalších hranic. Tady máme ty případy, kdy byly nejnižší úrovně. Vidíme tam 1% mezi Českou republikou a Polskem, 2% mezi Slovenskem a Polskem. A řadu dalších hranic mezi 10 a 20%. Tato doporučení zahrnula tři principy na vysoké úrovni, které se týkají výpočtu kapacit. Chceme zajistit, že nebude docházet k diskriminaci mezi interními výměnami a přeshraničními výměnami. Diskriminace, která eh, vychází z minulosti, z toho, jak to bylo dřív, souvisí s tím, jak se ty systémy vyvíjely až tam šlo hlavně o výměnu mezi, nebo v rámci jednotlivých členských států. My samozřejmě chceme zajít dál, chceme vytvořit vnitřní trh v celé Evropské unii. A proto si myslím, že musíme opustit od tohoto přístupu. A neočekáváme, že naše doporučení, pokud se zavedou, věci změní dramaticky, ale bude to znamenat, že se trošičku změní paradigma. Takže se budeme nově dívat na věci. Pokud se budeme chtít odchýlit od toho, jak má vypadat paradigma jednoho systému, neboli celou Evropu budeme považovat za trh, <clears throat> budeme to mít opodstatněné. A máme velkou radost, že komise se držela našich doporučení v tom eh, zimním balíčku. Také spolupracujeme s vašimi kolegy, abychom zajistili, že to dokážou implementovat, protože já myslím, že teď se nevyužívá ta infrastruktura, kterou máme úplně nejúčinněji. Enco si je toho vědom a pracuje na tom a samozřejmě to nějakou dobu trvá. A my si myslíme, že se to dá udělat rychleji. Dobře. Když se vrátím k dobrým zprávám, konečně letos poprvé vidíme výsledky ve Eh, velkoobchodním trhu. Vidíme, že to, co se podařilo na velkoobchodním trhu, se dostává ke spotřebitelům. Každý rok se musela říkat, ano, ve velkoobchodě si vedeme velice dobře, ale spotřebitelé z toho nemají zatím prospěch. Ale to můžu říct, že spotřebitelé, a to jak průmysl, tak obyvatelé, začínají mít prospěch z nižších cen na velkoobchodním trhu. To znamená, že konečně se jim dostává toho, co si zaslouží. Zatím z toho byl přínos jenom na obchodní úrovni, protože se zvýšily poplatky a teď ten prospěch jasně vidí i spotřebitelé. Další aspekt, kterým jsme se zabývali na maloobchodní úrovni, je to, za co platí spotřebitele a do jaké míry se může vyvíjet konkurence na malobchodní úrovni. A tady je to bohužel pořád ještě takové smíšené. Jak říkám, ceny pro spotřebitele konečně klesají, ale podíl toho, co platí, toho, co je otevřeno konkurenci, se také zmenšuje. Zhruba polovina počtu za plyn dnes není konkurenceschopná a souvisí to s tím, že věci se buď regulují, anebo jsou další poplatky, které nesouvisí s těmi komoditami jako takovými. A ta procenta v posledních letech klesala neustále. Takže konkurence se tak trošku omezuje na malou část účtu. A situace je ještě horší, když se podíváme na elektřinu, protože tady je ta konkurenční část asi třetina. Takže dodavatelé soutěží asi o každých 35 centů z každého eura, které platíme a samozřejmě to, jak soutěží, eh, my úplně nevidíme, protože se to v podstatě rozplyne v těch ostatních poplacích. Takže tomu musíme věnovat pozornost. Na to nemáme zatím řešení. Souvisí to s dalšími náklady, které musí spotřebitel platit v rámci účtu a je možné, že některé z těch nákladů souvisí s tím, že náklady je možné přehradit do rozpočtu. Takže to se týkalo obchodního trhu. A teď, protože už tady máme Lorda Morga a pana Blenyho, nechám na něm, aby nás seznámil s tím zbytkem. Děkuji. Samozřejmě že jsme přijeli požděně. Eh, ukážu vám krátce eh, s naší zprávu. Eh, ten poslední slide vám ukáže rozložení jednotlivých nástrojů, které si myslím jsou velice důležité v celém tomto procesu ochrany spotřebitelů. Tento proces je ještě pomalý, proto je velmi eh, důležité, aby informace, které se poskytují, byly přesné a aby bylo možné srovnávat, eh, přesně srovnávat. Důvod, proč jsem chtěl dál dohromady tyto dva slajdy, je to, že tady eh, existuje takový obecný pocit zrovna příštím z konference o ochraně spotřebitelů, bylo to organizováno SIA. A spousta spotřebitelů mm, Eh, dostává velice komplikované informace a eh, to eh, velice stěžuje situaci, a tak není možné se soustředovat na ty důležité otázky. Já osobně si myslím, že je to otázka, která se objevila v mě v minulých týdnech, jak máme takové spropojené výrobky společnosti je nabízejí. Není to jenom energie, ale jsou to i jiné služby, mm, jako telekomunikace, mm, vysílání a podobně. A takováto srovnání vel, velmi se, mm, jsou obtížná. Je obtížné poskytnout informaci, eh, když eh, přesně neznáme situaci. Je to velmi složitá otázka, ale situaci vidíte tady. je důležité, aby ta komplexnost nebyla příliš velká. Ehm, elektroměry a za jejich zavádění pokračuje, i když tady existují rozdíly mezi různými členskými zeměmi, co se týče pokroku, kterého bylo ehm, učiněno ehm, jako regulační úřady, co se týče poskytovaných informací o tom, že tyto elektroměry mohou být uspůsobeny nebo vyměněny, nebo že mohou být dále rozvíjeny mm, mm, a že vlastně poskytují užitečnou informaci do budoucna. No, myslím si, že ehm, parlament stejně jako eh, spotřebitelé eh, se vždy eh, zabývali ehm, zranitelnými spotřebiteli v některých zemích, například severských zemích. Mm, to mohou být, to může spadat pod systém sociální zabezpečení, tedy mm, regulační úřady dostávají za úkol poskytnout ochranu eh, zranitelným spotřebitelům. A tak se dělo v posledním desetiletí. Stalo se to obrovskou otázkou. Mm, jsou tady různé formy, eh, ty máme eh, vymenovány v tomto slédu. Jde o to vědět, kdo by mohl být vystaven riziku, třeba toho být starší osoby nebo znevýhodněné osoby, děti a podobně. Je to velice důležitá otázka, protože energie se stává tak zásadním tématem. A to je, pane předsedo, vše, co jsem chtěl říci. Děkuji. Děkuji, pan Blaney. My jako regulační úřad se chceme postarat o to, hm, abychom eh, hm, se, aby situace nebyla příliš komplexní pro spotřebitele. Hm, spotřebitelé budou účastníky eh, v tomto, eh, na tomto trhu. Máme velice zajímavé technologie, které přicházejí. Mluvíme o internetu věcí a podobně. A proto je velice důležité, aby jako energetický regulační úřad to dělat tak, jak to říkal John, abychom spolupracovali s telekomunikacemi a také se spoluregulátory. A s různými agenturami, tak abychom zajistili to, že spotřebitelé budou v centru naší pozornosti. K tomu se konala právě konference o ochraně spotřebitelů. Jsem rád, že jsem mohl od něho převzít slovo. Rád bych chtěl poděkovat za veškerou práci, kterou odvedl, zvláště tím, že se soustředěval na prospěch spotřebitelů během jeho práce. Jsem rád, že mohu s úzce spolupracovat s komisí, s parlamentem, tak abychom z toho vyplnuli dobrá práce. Děkuji, pane Blejny. Nezažíváme to tak často, že následník eh, tolik chválí eh, svého předchůdce. Určitě tomu tak nebývá v politice. A teď tady máme po ředitelích ECR je tady dosluhující předseda eh, eh, představenstva, máme tady eh, jeho následníka, takže máme příležitost, dámy a pánové, aby se jim položili otázky. Kdo by chtěl začít? Pan Poche nejprve a pan Kohlíček pak. Pane předsedající, pane řediteli, Eh, po nějakém čase se opět eh, setkáváme. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci výroční zprávy o sledování trhu. Je zřejmé, že existuje prostor pro zlepšení energetického trhu pro spotřebitele, kteří by měli mít eh, za několik let výrazně silnější postavení. Chtěl bych zmínit asi tři věci, které z té zprávy vyplývají. Je nízké, zaprvé je to nízké používání tzv. smart meters, inteligentních měřících přístrojů. Dle výroční zprávy jenom 25 domácích spotřebitelů eh, je vybaveno těmito měřiči. Přitom inteligentní měřiče mohou spotřebitelům poskytovat obsáhlé informace o jejich spotřebě a nákladech, které mají. Dále agentura uvádí, že není dostatek srovnávacích nástrojů, které spotřebitelům spolehlivě poskytnou jasné a transparentní informace. Srovnávací nástroje jsou k dispozici pouze ve 22 členských státech pro elektřinu a v 18 členských státech eh, pro plyn. Eh, vnitrostátní regulační orgán průměrně uplatní pouze 5 ze 14 pokynů od Rady evropských energetických regulátorů o tom, jak má srovnávací nástroj účinně fungovat. V neposlední řadě výroční zpráva uvádí, že na vyúčtování za elektřinu najdete v průměru 10 informací, v některých zemích, jako je Británie nebo Dánsko, dokonce 14. Přitom spotřebitelé se v, té, v tom vyučtování neorientují a mohou je dokonce ty informace zatěžovat. Eh, podle mého názoru by to mělo být jasné a transparentní a tak, aby eh, ti potřebitelé se v tom dokázali orientovat a podle mého názoru by tohle mělo být vyřešeno v návrhu ehm, e, směrnice o vnitřním trhu s elektřinou. E, já si myslím, že energetická unie směřuje k tomu, že bude víc trh zaměřen pro občany a já považuji za zcela zásadní, abychom se pokusili usnadnit tu situaci co možná nejvíce. Děkuji. Now, Mr. Děkuji, pan Kohlíček. Děkuji. Já jsem možná na rozdíl od mých kolegů sledoval eh, tu vaši zprávu, eh, pane Votočníku, kterou jste před. A v té zprávě se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6. Well, there's no problem. I can continue in English. Unfortunately, Slovenian is... Um... Nevadí, já můžu pokračovat anglicky. Slovensky částečně rozumím, ale bohužel nejsem schopen tímto jazykem hovořit. Pokud dáte přednost francouzštině nebo němčině, je to na vás. Nebo pokud mluvíte kastelsky, mohl by pokračovat taky kastelsky. V každém případě na straně 6 se popisuje výchozí kapacita přeshraničních vysokonapěťových energií protože je tam propojení mezi Českou republikou, Polskem, Německem a Polskem, Slovenskem a Polskem a Polskem a polskými státy. Je velice zajímavé, že zvlášť na Polsko, to, co je propojené na Polsko, se nevyužívá. A to jste vy i říkal, nebo i váš následovník to říkal, náš nástupce. Proč to tak je? Já to vím, protože jsem o tom mluvil s naším operátorem v České republice. Takže k tomu něco mám. A rád bych si vyslechl vaše vysvětlení, proč to tak je. Protože pořád mluvíte o trhu a toto je hranice, která je v podstatě nepropustná, ano? Za druhé, Jak podle vás ty terminály postavené za obrovské částky a za podpory evropských fondů, ty terminály na skapalněný plyn v Evropě, jak podle vás ovlivňují trh s plynem, to znamená ceny pro koncové klienty. A já vím, jaká je odpověď na tuto otázku, ale rád by si poslechl, jak to vidíte vy. Děkuji. No, krát děkuji. Ano, opravdu na nás udělali dojem vaše jazykové schopnosti. Další je pan Peterson a jsem zvědavý, jestli vás trumfne. Já se o to ani nebudu pokoušet, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat panu Potočníkovi a Lordu Mogovi za skvělou spolupráci v posledních dvou letech. Vždycky je to skvělá inspirace, když si můžeme vyslechnout vaše úvahy. To jsou velice zásadní, důležité věci, oběma vám chci poděkovat. A samozřejmě se těším na dobrou spolupráci i s vaším nástupcem. Já se taky chci vrátit ke straně 6 ve vaší prezentaci, což se týká toho, poměru mezi přeshraniční kapacitou a výchozí kapacitou. Protože mi připadá neuvěřitelné, když se dívám na ta čísla. A pokud si vzpomínám, myslím, Roberto, že jste zmínil, že průměr v EU je asi 60 To znamená, že využíváme jenom polovinu kapacity, kterou už teď máme. A je to velice jednoduchá věc, ale já myslím, že se to podceňuje. Hodně se to podceňuje. A to mě eh, přivádí k vaší otázce na vás. Kdybychom měli kvantifikovat přínos z toho, pokud to není 100%, tak alespoň navýšení z 52 na to, co je realistické. A chápu, že se to nepodaří za den nebo dva, nebo za rok nebo dva. Ale připadá mi, že toto je oblast, kde bychom evropským spotřebitelům, našim občanům, mohli nebo měli zajistit nějaké výsledky tím, že budeme mít předpisy, které zajistí volný pohyb energií. Takže pokaždé, když tady mluvíme o tom, že chceme jednotný trh, toto je důkaz toho, že k tomu máme ještě daleko. V průměru je to 50 A ta čísla, která máte vpravo, na pravé straně toho slajdu, mi připadají ještě děsivější. Pokud víte, udělalo se něco z hlediska kvantifikace potenciálního přínosu? Co bychom mohli teoreticky Evropanům zajistit, kdybychom měli správné předpisy? Děkuji. Děkuji, pane Petersne. A nyní Bavorsko. Paní Niebler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nebudu hovořit bahorsky, ale pokusím se hovořit eh, spisovnou němčinou. Z mé strany děkuji mnohokrát za prezentace a za eh, výměnu názorů stálou s námi, se členy výboru pro průmysl. Mám dvě otázky. První otázka. Jak velká je ochota spotřebitelů měnit dodavatele? Vy jste tady hovořil, že 25 eh, v trhu eh, má tedy vůbec ty chytrá měřidla, ale jaká je vůbec ochota těch eh, zákazníků změnit toho dodavatele? Já sama nejsem si jistá, že je tak vysoká. Máte k tomu nějaké údaje? A druhá věc, eh, druhá otázka. Víte, že právě tady v Evropském parlamentu projednáváme balíček pro čisté energie, Clean Energy Package. A nyní jsme právě obdrželi návrh, či schválili návrh po další mm, rozvoj rozvoji obnovitelných zdrojů. A ptám se, eh, Zvažujete, že budete nějak masivně investovat do dalšího budování obnovování obnovitelných zdrojů a pokud ano, jaké to bude mít dopady na cenu. Pokud eh, například hovořím o Německu, my financujeme, eh, máme speciální zákon pro obnovitelné zdroje již celá léta a ročně to subvencujeme asi 20 miliardami. Eh, máte k tomu nějaké výpočty? Diskutujete o tom, jakým způsobem bude se vlastně projeví ten masivní budování obnovitelných zdrojů, které my si tak politicky přejeme potom ovšem na ceny v členských státech? Děkuji. Děkuji, paní Nibler. A teď bych se chtěl zeptat na dvě věci jménem EKR. Jedna na pana Potočníka, ehm, to je podobné otázce paní Nibler. Němečtí spotřebitelé platí druhou nejvyšší cenu za elektřinu v EU Víte, kolik to eh, proč tomu tak je v, nedostatku, eh, v důsledku nedostatku konkurence. A pak mám takovou obecnější, filozofičnější otázku na Loda Moku eh, na základě jeho zkušenosti. Je to taková obtížná otázka, ale protože vlastně pouštíte tuto funkci, tak možná byste mi mohl poskytnout pravdivou odpověď. Otázka zní, my tady vždycky mluvíme o energetické unii, Evropské unii. A nabýváme dojmu, že se eh, pokoušíme o to, co jsme se zkoušeli udělat s celkovým společným eh, trhem. Na druhé straně ale říkáme, že každá země si může definovat svůj vlastní energetický mix. A eh, zde má otázka. Budeme vůbec někdy schopni přijít s energetickou unii, se skutečnou energetickou unii? s tím, že se vládám zemí a ne trhu umožní definovat tento energetický mix? thank you very much for the questions. Ano, mnohokrát děkuji za otázky. Já si vezmu ty, které se víc týkají velkoobchodního trhu a Lord Mong potom odpoví na to, co souvisí s maloobchodním trhem a s ochranou spotřebitelů. Pane Kohlíčku, proč máme tak málo kapacity k dispozici? A já myslím, že o tom mluvil ještě někdo. teď dochází k diskriminaci eh, přeshraničních toků ve prospěch vnitřních. A je to prostě dáno vnitřnímu trhu. Ty interní toky nejsou omezené tam, kde se poskytují nabídky. Takže každý tok, který je jmenován, musí být nějak podpořen přes TSO. A má se to provést. A když se podíváme na přeshraniční toky, Samozřejmě máme třeba hranice mezi zónami, eh, kde se dávají nabídky. Musíme zajistit, že ty toky odpovídají existujícím kapacitám. Pokud systém v jedné zóně není schopen podpořit úroveň toků, které jsou jmenovány a v každé té zóně to nejde omezit, v té nabídkové zóně, pak samozřejmě je možné využít další cesty a zaplnit kapacitu na těch dalších cestách. A to znamená, že tyto kapacity není možné dát dispozici pro obchodování, protože jsou naplněny toky, které nevyplývají z obchodování na těchto hranicích, ale z obchodování na jiných hranicích, nebo z ještě větší pravděpodobností uvnitř každé nabídkové zóny. Takže kapacita je využita, ale ne pro obchodování. Je využita na podporu jiných toků my jim říkáme neplánované toky a proto nemůže být k dispozici pro obchodování v tomto ohledu. Já doufám, že tím se to vyjasňuje. V našem doporučení se snažíme vyhnout této diskriminaci. Snažíme se vyhnout tomu, že kapacita, která se dává k dispozici pro přeshraniční obchodování, se počítá jako zbytková jakmile se vyhovní interním výměnám. Chceme, aby interní a přeshraniční výměny byly na stejné úrovni. Pak bude potřeba přijmout opatření v obou případech, pokud přesáhneme kapacitu sítě. Ale alespoň už nebude stejná diskriminace. A ten třetí princip na vysoké úrovni, který zatím ještě není zakotvený v legislativních návrhech, se týká toho, kdo bude platit za ta nápravná opatření, která je potřeba přijmout, když využití anebo poptávka po síti přesáhne eh, kapacitu, která je k dispozici. Skapaněný plyn, terminály na skapaněný plyn. Mohl by o tom mluvit dlouho, ale uvedu jenom příklad, určitě to znáte, Říkal jste sám, že odpověď víte, ale chcete to slyšet ode mě. Uvidíme, jestli je to odpověď, kterou čekáte. Když Litva získala nezávislost, měla svůj vlastní terminál, ještě než přijela první dodávka do Litvy, vstupní cena plynu v Litvě byla okamžitě podstatně snížena. A o to podle mě jde, pokud je o konkurenci. Takže já myslím, že ano, kromě toho, že se řeší ten problém bezpečnosti zabezpečení dodávek, potřebujeme víc tras, přes které k nám půjde plyn. Ta možnost mít v Evropě plyn z jiných zdrojů, z různých zdrojů, samozřejmě také mimo jiné vytváří další konkurenční tlak na zavedené zdroje. pan Henkel a pan Peterson. Já vám nedokážu dát odhad toho, kolik té ceny například dnes v Německu je důsledkem toho, jak je trh nastavený, nebo jaký by byl přínos, kdybychom vyřešili některé z problémů, které dnes pozorujeme. Ale mohu říct, že jenom tím, že to spojíme, že uděláme ten coupling, to znamená, že se dostaneme tam, kde jsme teď, podle našich odhadů dáme evropským spotřebitelům miliardu euro ročně. Je to miliarda, když to eh, podělíte, bude to 0,0001%, ale je to pořád miliarda. A dělá se to nejenom tím, že se eh, budují nové spojky, že se dává další kabel třeba do země, ale také tím, že se vylepšuje to, že, jak využíváme to, co už máme. Ne tolik, jak bychom mohli, ale to, co je k dispozici na trhu, se využívá lépe. A myslíme si, že nějakých 220-280 milionů eur bychom ještě mohli získat, když rozšíříme to spojování na zbývající hranice. O tom tedy mluvíme. Jsou to stovky milionů, miliardy. Samozřejmě, pokud zvojnásíme kapacitu, která se dává k dispozici na trhu, přeshraniční kapacitu, pak bude možné, že budeme muset přijmout opravná opatření někde jinde a pak podle nás některé státy rozhodnou, že je lepší změnit nastavení trhu, konfiguraci trhu, aby se zlepšila účinnost ve fungování trhu. Ale to necháváme na jednotlivých zemích, aby si to vymysleli sami. A poslední věc, paní Niebler Vy se ptáte, jaký je dopad obnovitelných zdrojů na ceny. Je zřejmé, že čím víc bude obnovitelných zdrojů, ty jsou stále rozmanitější. To znamená, že se zvyšuje variabilita na velkoobchodním trhu a vzniká tak na jedné straně výzva, potřebujeme samozřejmě flexibilnější velkoobchodní trh, na druhou stranu se dá očekávat, že, se budou, že budou i rozmanitější ceny, protože když fouká vítr, a vítr přichází, dejme tomu, na úrovni nula, když není vítr, jiné zdroje musí naplnit poptávku a i té jiné zdroje mohou mít ještě vyšší náklady. Takže se dá očekávat, a v podstatě jsme i viděli, že po mnoha letech, kdy jsme nepozorovali příliš velké špičky, cenové špičky, že se nám vracejí. Možná to je způsobeno i něčím jiným, ale já myslím, že v budoucnu budou eh, proměnlivější ceny a budeme muset přijít na to, jak ty ceny budou vypadat. Ale já myslím, že to bude někdy za 15-20 let, takže ještě máme čas na to, abychom o tom dál využovali, uvažovali. A ještě než předám slovo kolegovi, Toto je poslední zpráva o sledování trhu, kterou budu představovat, protože eh, příští rok už nebudu ve funkci, takže vám chci všem poděkovat za skvělou podporu, kterou jste poskytovali mě i agentuře v těch posledních eh, sedmi a půl letech. Děkuji. Tak, eh, já bych rád ještě potvrdil to, co říkal Alberto. Eh, začne odpovědět panu Petersonovi ve vztahu mezi eh, eh, regulačními agenturami eh, za po celá léta, když se podíváme na různé agentury celky před 7,5 lety, tak musím říct, že z toho vyplnul veliký prospěch pro agentury, pro regulační úřady a měli jsme tady silnou parlamentní podporu. Ehm, pokaždé, když jsem tady byl, jsem vyjádřil za toto vděčnost. Hm, k některým bodům co se týče eh, inteligentních eh, měřících přístrojů, ehm, tak ehm, trošku jsme někdy paralizováni komplexností tohoto otázky. Eh, v legislativě máme analýzu užitku ehm, a mm, nákladů a je to pozitivní, ale vždycky to pozitivní nebylo. Nebezpečí je tady samozřejmě, že když instalujete z mm, inteligentní měřící přístroje napříč celou, celou zemí, tak z toho můžou vyplynout velice vysoké výdaje a do jisté míry Ehm, ta hodnota nebude odpovídat. Takže je tu hodně takových mezer. Ehm, proto je jasné, že pro společnost je velice cenné sbírat data a e, tak, aby se vyhnuli ehm, e, tomu, že budou muset jít do e, domácností. Pro jednotlivce Tady zase váhám to říct, ale jenom trošku, protože eh, na základě mé osobní zkušenosti, když jsme začali eh, sbírat tyto hypotézy, eh, tak si myslím, že sofistikovanější systém poskytne lepší informace a mm, bude citlivěji reagovat na otázky spotřebitelů. Myslím, že budoucnost bude ve prospěch vnitřního trhu. No pan Kohlíček, myslím si, že eh, informace je vždycky cená. Eh, co se týče eh, důkazu o tom, je mm, poznatku o tom, jaká byla spotřeba. Myslím si, že je to jedna z potíží, které máme jako regulační úřady, ale důležité je hodnota informace, někdy dvě informace je velmi komplexní, ale především mm, v této fázi je to, je to fáze dosti eh, eh, raná, máme tady eh, složené různé produkty, unbundling a podobně. Paní Níbla je bývalá předsedkyně mm, Vím, že jsme měli velmi dobrou spolupráci. Ano, máme různé údaje. Nedávno vyšla zpráva Eh, jaká je míra eh, spotřebitelů, kteří, eh, jak se toto změnilo z 5 na 6,4 To nejsou čísla, která by nás ohromila nějak hm, významně. Z 5,5 na 11 a pak 6,4, to znamená, to je velice nízké. Toto byl hm, velký problém. My jako regulační úřad hm, jsme se snažili to Ehm, vylepšit, vylepšit celý tento problém tohoto procesu switching a šlo nám o to, aby regulační úřady mohly um, um, um, urychlit tento proces. Určitě v mnoha částech, v mnoha eh, zemích je velice užitečné srovnat uh, tyto údaje a um, postarat se o to, aby tady byly lepší vztahy mezi regulačními úřady. Uh, Děkuji, pane předsedo. To je vaše poslední eh, zasedání a proto eh, potom můžete se eh, vyjádřit. Já bych to nelimitoval pouze na energetický mix. Je tady celá řada otázek, které se týkají vnitřního trhu. A mohu říct mm, velice umírněně, že velice lituji Brexitu. Mluvím tady o situaci po Brexitu a tady, myslím si, to eh, tolik nezávisí na ekonomických hodnotách. Je jasné, že víc, čím více integrovanější trh mm, mm, eh, přechod k energetickému jednotnému trhu. Tady se vylepší integrace, vylepší se účinnost trhu a z toho budou profitovat spotřebitelé v, jestli to bude 4,5% nárůst, to nevím, jak bylo obsaženo v původní zprávě, ale budou tady prospěch, bude tady prospěch a které malá naděje ještě stále zůstává, takže doufám, že pořád ještě z této integrace budeme profitovat. Problém eh, nejsou ty samotné poznatky, ale politická vůle a eh, vláda je velice váhavá a Ehm, eh, co se týče svrchovanosti některých dodávek v některých zemích, ehm, když se podíváme na Francii, tam máme velkou míru, tam máme hodně ehm, jaderných eh, zařízení. Možná, že tato otázka teď přijde na komisi, která mm, to dostane mm, pod kontrolu. To byl veliký eh, krok. Ale doufám, že budeme moci říci, že argumenty zaměřené na účinnost budou fungovat tak, jak se bude trh stávat integrovanějším, protože Stejně jako v jiných politických oblastech tady budou, bude prospěch z této integrované unie a toto převládne. E, kdy to bude, to je stejná otázka, e, které, kterou mi mnohdy kladou já odhaduji, že to bude e, dvojmístné číslo, řekl bych tak, 2000 za 15-20 let. A už jsem to rozšířil za dobu mého života. Děkuji. Nebuďte tak pesimistický. Nejprve bych eh, velmi rád poděkoval eh, eh, Lordu Molkovi za jeho vynikající příspěvek. Spolupracovali jsme skvěle v a vy jste nám poskytoval velice dobré rady. Rád bych také poděkoval za vaše, váš poslední příspěvek. Vy jste s námi ještě pracoval další rok. To bylo velice důležitá eh, eh, složka, na které pracuje pan Peterson eh, jménem tohoto parlamentu. A také bych ehm, chtěl ehm, přivít bych popřát panu Blainimu spohodně úspěchu a jsem si jist, že si uvědomujete, že máme velká očekávání ehm, kladená na vaši práci, když zvážíme to, co jste říkal i vašem předchůdci. Dámy a pánové, teď Eh, přejdeme k tématu, které je s tím spojeno. Přecházíme k tématu, které je s tímto také spojeno. Eh, AC, víte, že eh, byla vyslána delegace tohoto parlamentu která eh, se stávala z pana Pocheho, z pana eh, Peterson eh, tam byl a byli tak laskaví, že, byli tak laskaví, že mm, mm, udělali takový krátký nástin zhrnutí toho, co zjistili. Pane Peterson, máte teď slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, máme takový mm, materiál, zpětnou vazbu, doufám, že to všichni ve výboru dostali. Je tam opravdu spousta užitečných informací a je to také skvělý přehled těchto aktivit a schůzek, které jsme absolvovali v průběhu dne. Jako obvykle to bylo opravdu velké potěšení navštívit Acer. Jako obvykle to bylo skvěle připravené a bylo opravdu skvělé setkat se s tak kvalifikovanými pracovníky v ACERu. A musím říct, pane předsedo, a teď to mohu říct, když je pan Potočník mezi námi, i když už není na pódiu, že bylo opravdu skvělé setkat se s lidmi, kteří jsou plní nadšení a odhodlaní pracovat a spolupracovat se zákonodárci z Evropského parlamentu. Bylo to opravdové potěšení. A já myslím, že ten materiál obsahuje takový přehled těch nejzákladnějších věcí, které jsme řešili, které řešit musíme. A proto bych chtěl vyzvat kolegy, aby si ten materiál přečetli, protože je to opravdu skvělý přehled těch nejdůležitějších věcí. K tomu bych ještě doplnil, že jsme měli příležitost setkat se se zaměstnanci agentury a mohli jsme se ptát, klást otázky. To bylo velice zajímavé, opravdu užitečné. Opravdu nám pomohlo, že jsme se setkali se všemi zaměstnancmi a že jsme také viděli, s jakou angažovaností si věnují svým úkolům. A za tuto příležitost chci také mnohokrát poděkovat. Navíc k těm věcem, které se zaměřovaly spíš na konkrétní otázky na pořadu jednání. A je zřejmé opět eh, jde o rozpočet a finanční situaci agentury, to je důležitá věc. A my jsme viděli z první ruky, jak ti lidé pracují a jak důležitý mají úkol, protože jsme měli příležitost jet osobně do této agentury. Opravdu je to pozoruhodné. A já bych rád kolegy upozornil, že opravdu naléhavě nutné zajistit jim odpovídající prostředky vzhledem k tomu, jak obrovské úkoly mají před sebou. A v mm, předchozí diskuzi jsme mluvili o přínosu eh, integrace těchto trhů, ale jde také o to sledování trhů celkově, což my chceme. A je to nutné a mělo by to vést a povede to ke sledování těchto otázek. A to jistě bude vyžadovat další prostředky aby agentura mohla plnit své úkoly. A já si myslím, že je opravdu důležité, aby si toho kolegové ve výboru byli vědomi. Nicméně, pane předsedo, opakuji znovu, navštívit ACER v Ljubljaně bylo opravdu velkým potěšením a bylo opravdu příjemné vidět, nakolik angažovaní jsou jak ředitel, tak ostatní pracovníci. Mnohokrát děkujeme za tuto příležitost a opakuji, rád bych vyzval kolegy, aby si ten materiál přečetli. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Máte nějaké připomínky, kolegové, k tomuto tématu? Zdá se, že ne, takže bych jen řekl, že mnohokrát děkujeme. Pane Petersone, pan Poche už tu není, ale jistě jste to všechno shrnul i za něj. A nyní bych jenom panu Potočníkovi radil, nebo pozornil by ho, že ta chvála, kterou tady slyšel, neznamená, že složíme ruce do klína. Je pravda, že bychom nikdy neměli nikoho moc chválit, nicméně v tomto případě si to zasloužil. Tak, dámy a pánové, dostáváme se k dalšímu bodu, což je svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii. Jak víte, v září Evropská komise předložila návrh nařízení, které má zaručit svobodný pohyb údajů v Evropské unii. A já jsem celý život strávil v tomto sektoru a proto velice dobře vím, že údaje jsou samozřejmě jádrem digitální ekonomiky a jádrem inovace. Cílem návrhu je zjednodušit mobilitu údajů a méně omezovat lokalizaci údajů. Náš výbor má na starosti stanovisko, příslušný výbor je samozřejmě IMKO. A já bych nyní rád požádal zpravodaje, pana Krasnodebského, aby nás seznámil s hlavními prvky svého stanoviska. Má na to pět minut. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Jak se říkal, tato legislativní iniciativa je velice významnou součástí digitálního jednotného trhu. Digitální trh a tato strategie jsou zásadní. Strategie v sobě má mnoho prvků, ovšem hlavním jmenovatelem jsou osobní údaje. Ty mají obrovský dopad na produktivitu ekonomiky, pozitivně ovlivňují růst HDP. Víme, že podniky, respektive, že existují podniky, které se soustředili na práci s údaji a staly se z nich globální giganty. A takovéto podniky potřebujeme i v Evropě. A proto je důležité, aby ekonomiky evropských zemí se více opírali o přesun údajů. Proto velice pozitivně vítáme návrh komise. Je důležité, aby podnikatelé, kteří pracují přeshraničně, měli plné právo sradit hospodářskými strategiemi. Potřebujeme tady racionální plán, racionální obchodní strategii. Prozatím, jak všichni víme, nebyl pohyb jiných ne, osobních údajů mezi členskými státy regulován. Platilo tedy hodně omezení, a to jak právních, tak administrativních. A to znamenalo, že podniky měly povinnost ukládat jiné než osobní údaje v té zemi, kde jsou usazeny. A to byla velká překážka pro konkurenceschopnost, pro podnikání, pro jednotný trh. A jediným principem, jediným omezením by měl být v podstatě eh, princip osobní bezpečnosti. Proto je velice důležité říct, že tento návrh nařízení bychom měli považovat pouze za první krok na cestě k implementaci úplné svobody pro pohyb údajů. Protože pole působnosti tohoto nařízení zahrnuje pouze lokalizaci údajů. To je článek 4 a 6. Takže z dlouhodobého hlediska by to potenciálně nemo, nemuselo stačit. Musíme tedy zajistit přístup k neosobním údajům, například pokud jde o zpracování údajů. Pokud má nařízení naplnit svůj cíl, budeme potřebovat změnu v článku 6, který se týká mobility. Neměly by být žádné překážky, které eh, jsou výsledkem seberegulace, neměli bychom mít žádné usměnění seberegulace. A také bychom měli poukázat na to, že mobilita údajů je součástí svobody poskytování služeb. A to je základní bod. Takže mezi pokyny by měly být také interoperabilní standardy, vzájemné uznávání certifikátu kvality, aby nevznikaly žádné technologické překážky, pokud je o svobodu pohybu osobních údajů. Takže na závěr bych chtěla říct ještě jednou, že tuto věc považujeme za velice důležitou. Můžeme podpořit ten základní směr tohoto návrhu. Zaměříme se především na mobilitu a doufejme, že toto nařízení vstoupí v platnost co nejdřív, aby byla tato velice důležitá svoboda zavedena co nejdřív, a to v celé Evropské unii. Protože, jak už jsem říkal, hospodářský význam je nesmírně velký. A také význam pro jednotný digitální trh. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Krasnodebsky, a nyní za ELS Pan Zvirkunen. Paní Zvirkunen. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Mám tři minuty nebo zhruba tak nějak? Kolik mám času? Dvě minuty, dobře, děkuji. Já děkuji zpravodaji. Musím říct, že k tomu v podstatě nemusím eh, moc dodávat, protože v zásadě souhlasím s tím, co říkal, pokud je o úlohu údajů na digitálním jednotném trhu protože víme, že je to jedna z našich hlavních priorit vytvořit jednotný digitální trh a víme, že údaje jsou hnacím motorem nových technologií a je velice důležité, že se zaměřujeme na úlohu údajů. Víme totiž, že toky údajů jsou jádrem obchodních procesů v podnicích různých velikostí, v různých sektorech. Například v podnicích v oboru IKT, ve výrobě, v zemědělských eh, oborech, v nemocnicích, ale elektrárenské infrastruktuře a víme, že je tam obrovský potenciál také na ekonomické straně. V loňském roce hodnota trhu s údaji v EU se odhadovala téměř na 60 miliard eur. A za rok se to zvýšilo téměř o 10%. A teď se odhaduje, že potenciál je víc než 100 miliard v roce 2020 v Evropě. A to znamená, že to má velký ekonomický a podnikatelský potenciál. A překážky mobility údají v Evropské unii a na jednotném trhu jsou jedním z hlavních problémů pro digitální jednotný trh. Jsou to překážky pro mobilitu údajů, jako třeba je omezení lokalizace údajů. Máme formální eh, kontroly na digitálních hranicích v Evropské unii a to nezapadá do té myšlenky jednotného digitálního trhu. A proto musíme tyto překážky odstranit a samozřejmě je to také důležité pro podniky a pro jejich náklady protože teď eh, musí násobit své úložné prostory a je to velice důležité, nákladné. A také souhlasím se zpravodajem v tom, že toto je důležitý krok, ale pouze krok první. Přispěje to ke konkurenceschopnému a inovativnímu jednotnému trhu v Evropské unii pro ukládání údajů a zpracování údajů, ale jsou nutná další opatření, aby vznikl skutečný digitální trh, abychom umožnili toky dat, abychom také dál budovali evropskou digitální ekonomiku po této iniciativě. Musíme v blízké budoucnosti řešit i další otázky týkající se údajů, jako je přístup k údajům, spolehlivost, přenositelnost, protože víme, že svobodný pohyb údajů je zásadní pro náš digitální jednotný trh. Proto je to velice důležité nařízení a důležitý návrh. Děkuji. Pan Petersen za Alde. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říct, že vítáme návrh komise. Jako naše skupina vyzývala komisi, aby přišla s takovýmto návrhem. Podíváme se na tu tendenci v Evropě, která nám působí obavy, eh, protože máme tady stále větší požadavky na eh, národní lokalizaci dat. Eh, máme tady fragmentizaci na jednotném trhu a ta, to velice činí obtížné pro malé střední podniky fungovat přeshraničně. Měli bychom se ale vyhnout této fragmentaci, ta by se neměla dále šířit. Volný tok dat je důležitý také z důvodu, z důvodu kybernetické bezpečnosti. Například Estonsko přišlo s projektem, chce mít takovou digitální agenturu, která bude mít místo své sídlo v Lucembursku a eh, Ukládání dat v jedné databázi v jednom území zjevně eh, vede, eh, vede k tomu, že pak eh, jsou ta území citlivější na kybernetické útoky. Musí se vytvořit také důvěra, proto článek 5 je důležitý pro kompetentní úřady. Stejně tak jako argument, který je často používán pro národní lokalizaci nad. A sice, když společnost ukládá data v jiném členském státě, tak veřejné úřady to nemohou vyžadovat. Proto se musíme postarat o to, aby všechny členské státy měli vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, mm, včetně různých, mm, e, tedy pokud tady bude důvěra v Evropě, v Evropě v místo, kde je, e, jsou data uložena. To je klíčem. Ale legislativa, aby byla úspěšná, tak tady musí být také Mm, nesmí se rozšiřovat eh, seznam výjimek. Mm, požadavky na lokalizaci dat mm, eh, by měly být pouze v souladu s otázkou bezpečnosti. Pokud budeme rozšiřovat tento seznam, tak eh, to bude proti účelu tohoto, této legislativy. Děkuji, velice se budeme těšit na další spolupráci s kolegy na tomto stanovisku. Děkuji, předsedo. Děkuji, pane Betezone. A teď pan Moody, který nahrazuje pana Kof. Paní, děkuji. Ano, Jevikov je stínovým zpravodajem za SD, lituje, že nemůže být přítomen protože musel jít na jiné velmi důležité setkání, ale požádal mě, abych jeho jménem promluvila. Za prvé bych ráda poděkovala zpravodaj za jeho, eh, původní, za jeho první příspěvky k této důležité složce našeho výboru a vůbec, že se zorganizovala taková výměna názoru eh, k tomuto tématu. Chtěla bych říct něco eh, zcela jasně. Líbí se mi tato iniciativa, myslím si, že byla nezbytná. Přichází dobře načasovaná, protože stále více členských států začalo zavádět mm, legitimní požadavky lokalizace dat na národní úrovni. Ehm, tato protekcionistická opatření ehm, vytvářejí překážky pro podniky po celé Evropské unii, eh, zvláště malé, překážky pro malé střední podniky. Mm, pro velké podniky je tu 28 různých omezení. To je určitě velice velká obtíž, ale jsou tu technické prostředky a peníze, které tyto podniky mají, tak aby lokalizovali data ve všech členských státech, pokud to bude nezbytné. Ale to neplatí pro malé eh, střední podniky, které chtějí fungovat eh, za národní ehm, hranici. A protože mm, tady máme méně ekonomických zdrojů, mm, tak to znamená, že mm, zvyšající se požadavky na tyto lokalizace dat vytváří další náklady a malé střední podniky nebudou mít ty zdroje a nebudou moci fungovat za svými národními hranicemi. Přesný opak pak nastane toho, co znamená jednotný trh. Pokud věříme ve skutečný digitální evropský trh, tak musíme skončit s těmito bariérami pro mezinárodní obchod a s omezeními, která eh, překážejí toku dat. Musíme eh, se postarat o to, abychom nekomplikovali věci více, než už jsou. Ale měli bychom si jasně říct jednu věc. Tady nejde jen o osobní data. Na toto máme směrnici o ochraně eh, osobních dat a v této fázi bych měl nějak ráda nějakou záruku, že to jsou opatření, která se nepřekrývají nebo že nedojde k nějakému eh, konfliktu mezi oběma těmito legislativami. Byla bych vděčná, kdyby zástupce komise mohl vyjasnit tuto věc nebo kdyby mohl eh, poskytnout další záruky nějakou písemnou formou. Zároveň eh, bychom měli vědět, jaké jsou rozdíly mezi soukromými a nesoukromými daty a jaký to bude mít eh, dopad na praxi. Na papíře totiž rozdíl mezi soukromými a nesoukromými daty může být zcela jasný, ale ve skutečném životě pak hranice mezi oběmi nebude eh, tak jasná. V praxi totiž podniky budou fungovat s oběma sadami dat a budou se muset zabývat dvěma právními rámci. A já bych zase ocenila, kdyby komise něco k tomuto aspektu řekla. A mm, také musíme zajistit, aby členské, aby tady existovaly výjimky e, e, z volného pohybu dat z, e, kvůli bezpečnosti, ale potřebujeme definici toho, co vlastně mm, znamená tato veřejná bezpečnost. A mm, Eh, neměly by to být zadní eh, dvířka eh, pro ehm, legitimní požadavky. A zase ráda bych poděkovala za tuto výměnu názorů, budu se těšit na to, že na zprávu od zpravodaje a na další spolupráci. Děkuji. A teď za zelené pan Delunde. Tak se mycket, herr ordförande. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh je zajímavý a bude jistě důležitou součástí při eh, vytváření společného digitálního vnitřního trhu. A je zde jistě i potenciál na zlepšení eh, a dalšího rozvoje trhu digitálních služeb. Ale jako vždy eh, to nebezpečí, problémy se skrývají v detailech. Jak chcete vést tu hranici mezi osobními údami, údaji a údaji, které jsou jiné než osobní? Tam jsou různé úpravy. Pro nás zelené je důležitá skutečnost, aby byla chráněna osobní integrita a také kybernetická bezpečnost, aby se k ní odpovědně přistupovalo na to budeme dbát eh, u tohoto tématu. Dále otázka interoperability různých evropských systémů. Nám zeleným jde o to, aby Evropská unie to měla snadnější, mohla snadněji spolupracovat se stávajícími budoucími službami a technikami. Těšíme se na dobrou spolupráci s ostatními frakcemi a jejich zástupci při dalším vyjednávání. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní za komisi pan Šastany. Eh, in fact, Mr. Chair, my name is Já se, pane předsedo, jmenuji Donahu a jsem ředitel pro příslušné sítě a Pěr Šasané v mém týmu. Mnohokrát děkujeme za to, že jste dali příležitost komisi, aby se krátce vyjádřila. Tato krátká debata mi ukazuje, že členové výboru velice dobře znají, z čeho ten e, návrh vychází a čeho se týká. Takže navážu jenom na to, co tady zaznělo a těšíme se na úzkou spolupráci se spravodajem ESI se zbytkem Evropského parlamentu. Je to tak, že toto je záměrně stručný návrh komise, abychom příliš nezasahovali do trhu a abychom zachovali technologickou neutralitu. Snažili jsme se tedy nastavit základní právní principy. Někteří z vás už to říkali, říkal to i pan zpravodaj a stínový zpravodajové. A jde o to, abychom zajistili, že budeme mít volný tok údajů, neboli ty, ta omezení, která teď máme a která by mohla platit do budoucna, nebudou povolena, aby vznikl jednotný trh, ale dělá se to na základě za prvé jednoznačného souboru ustanovení eh, ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti. Tam jde o to, v jakém prostředí mohou ty údaje volně se pohybovat. A ústřední je také to, že se to týká jiných než osobních údajů. Paní Moody už se nás na tuto konkrétní věc ptala. A já vás mohu i všechny členy výboru ujistit o tom, že se to nepřekrývá. Že tady nejsou žádná překrývající se eh, opatření a riziko zasahování do jiných věcí. Obecné nařízení o ochraně údajů má přednost s tím, že definice byly odsouhlaseny mezi spoluzákonodárci v tomto nařízení, kde se vymezuje, co jsou to osobní údaje a to má přednost. A jiné než osobní údaje, které jsou předmětem tohoto návrhu nařízení, jsou něco jiného. Může se zdát, že to je jakási zkratka, ale není to tak. My jsme měli pocit, že kdybychom měli dvě definice, jednu osobních údajů a jednu jiných osobních údajů, pokud by úplně přesně navzájem neodpovídali a nebyli, ne, nepřizpůsobovali se, jak se budou vyvíjet technologie, mohli bychom do budoucna mít problém. Takže v tomto smyslu nám tato definice umožňuje říct, že jiné než osobní údaje jsou všechno, co nepokrývá tato definice. Proč to děláme tak? Protože do budoucna se může stát, že bude možné využívat určité technologie, že bude možné znovu sestavit anonymní údaje, dát je dohromady a to by vedlo k tomu, že můžete identifikovat jednotlivý subjekt. Tam proto musíme být opravdu opatrní, pokud je o vývoj trhu. A co se týče definice veřejné bezpečnosti, samozřejmě to vychází ze smlouvy a dalo by se říct, že nám to předepisuje judikatura. nebude se tady pokoušet o nějakou podrobnou právní přednášku, ale soud v zásadě řekl, že pokud má být nějaký problém z hlediska veřejné bezpečnosti, musí být skutečná závažná hrozba, která ovlivňuje základní nebo zásadní zájmy společnosti. Takže je naprosto jasné, jaký bude rozsah nebo jaký, jaké bude pole působnosti této směrnice a jak se musí řešit bezpečnost údajů v nějaké geografické oblasti. To jsou tedy věci, na, kterými, na kterých s vámi určitě rádi budeme dál spolupracovat. Můžeme vám dát další informace. A pokud je o příklady, jistě vám příklady můžeme dát. Třeba pokud je o aktivity, o kterých jste mluvili před tímto bodem, to znamená e, v sektoru výroby energií. Jde třeba o větrné turbíny, s tím souvisí hodně telemetriky a to samozřejmě nebudou osobní údaje ale pak, pokud je o využití elektřiny ze strany jednotlivců, a pak jsou tam informace o účtech a tak dále, tam samozřejmě budou osobní údaje. Takže také bylo řečeno, že komise je rozhodně citlivá na to, že v této chvíli řada podniků není schopná přesně říct, které z jejich údajů jsou osobní a které ne. Často se to ukládá v jednom zařízení nebo na jednom počítači. Ale i tady platí pravidla pro ochranu osobních údajů, pokud je nějaká pochybnost, pokud je možné vysledovat osobní údaje v nějakém souboru údajů, musí být chráněny podle těch pravidel, která se týkají osobních údajů. Takže tyto věci teď projednává rada. Samozřejmě vám rádi poskytneme další informace a další vysvětlení, až budou pokračovat vaše diskuze tady v parlamentu. A na závěr bych, pane předsedo, možná ještě řekl, že bychom byli velice rádi, kdybychom mohli s parlamentem spolupracovat, abychom společně s institucemi naplnili cíl, který stanovila Evropská rada na digitálním summitu před čtyřmi týdny, kde vyzvala zákonodárce, aby se snažili toto nařízení přijmout nejpozději do poloviny příštího roku, takže se těšíme na spolupráci s vámi. Mnohokrát děkuji. Děkuji a nyní opět pan zpravodaj, pan Krasnodebsky. No. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé připomínky. Myslím si, že se této tematice věnujeme a budeme věnovat na setkání zpravodajů. A já věřím, že se nám to podaří dobře zpracovat, případně pozměnit. Je to velice dobrý návrh a proto si myslím, že nebude obtížné se dohodnout i na pozměňovacích návrzích. Myslím, že to nebude problematické. Děkuji. Děkuji a protože jsme tak disciplinovaní a trošku máme náskok časový, tak bych si chtěl udržet tuto výhodu. A teď přejdeme k dohodě Um, vědecké a technologické spolupráci mezi um, Evropským společenstvím a Federální um, republikou Brazílii. E, toto téma probereme no, později, protože hlavní aktér tady ještě není. Bych vám chtěl připomenout, že tato dohoda se týká vědecké a technologické spolupráce mezi Evropským společenstvím a Brazílií. pro toto výměnu názorů. Máme 10 minut, proto bych chtěl požádat mm, e, zpravodaje pana Georgeu, aby předložil své stanovisko a to během tří minut. Děkuji. Děkuji. Buongiorno. Děkuji, děkuji pane předsedo za udělení slova. Milí kolegové, milé kolegyně, během příštích dnů obdržíte text, který se bude věnovat obnově dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropskou unii a Brazílie Od roku 2007 až do dnes tato dohoda platí a v této době došlo k obrovskému pokroku v oblasti vědy, technologie a inovací e, a také v oblasti spolupráce mezi evropskými a brazilskými výzkumníky. Eh, dokázali jsme dojít důležitým výsledkům, některé byly až průlomové. A proto je zcela zásadní, abychom měli i nadále tuto spolupráci. Chceme tedy, aby dohoda trvala i dál a je velmi důležité, abych vám nyní doporučil ještě jednou tuto dohodu podpořit tak, aby mohla být eh, ještě jednou obnovena na dobu pěti let. Jak jsem již uváděl, tato spolupráce vedla k významným výsledkům právě v prioritních oblastech vědy a technologie. Děkuji vám za pozornost a děkuji jak kolegu, tak panu předsedovi. Dě- předseda, děkuji mnohokrát. Děkuji a teď za EPP pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, myslím si, že to je dobrá dohoda pro Evropskou unii oblasti výzkumu, eh, společného zájmu jako biotechnologie, informace, eh, telekomunikační eh, mikro a nanotechnologie, materiální výzkum, čisté technologie, biobezpečnost zdraví a lékařství. To všechno jsou důležité oblasti a mm, aspekty, kde můžeme benefitovat ze vzájemné výměny a ze vzájemných aktivit a také přístupu k technologiím který nám tato dohoda skýtá. EPP eh, mm, vítá obnovení této dohody na další pět let, rozšíření, eh, na tom se dohodly strany na začátku tohoto roku. Cílem, jak jsem řekl, eh, je motivovat a usnadnit spolupráci a jednotlivé aktivity stran v, v jiných oblastech společných zájmů. A dále svět vědecký, technologický roz, průzkum a myslím si, že tady máme vyvážené výhody, takže nevidím žádný důvod, proč bychom neměli tuto, eh, to prodloužení či obnovu této dohody podpořit. Děkuji vám. Děkuji. A teď pan Borino za SD. Pan Sorino. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji, milí kolegové. Evropská rada eh, navrhuje, abychom obnovili dobu platnosti této dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi EU a Brazílií. Prodloužili o dalších pět let. Ty důvody tady byly nadneseny kolegomi. Je to, myslím, velice smysluplný, rozumný návrh a Evropský parlament by měl tedy toto obnovení podpořit. Tento, eh, eh, tato dohoda byla velice dobrá, protože měla podpořila výměnu znalostí, eh, zlepšila situaci po průmyslu, po občanů a také samozřejmě vědecké obce. Co se týče spolupráce eh, delegace mezi Evropou a Brazílií, já jsem její předseda a můžu vám říct, že to skutečně vedlo ke konkrétním výsledkům tato vědecká a technologická spolupráce mezi Evropskou unii a Brazílií což jsou dva partneři, kteří jsou současně s důležitými mocnostmi. Co se týče například u nás v Podvalsku, máme po spolupráci v oblasti eh, eh, lodí, kde se jedná o špičkové technologie poslední generace. A tato spolupráce, pane předsedo, a kolegové, no, je o to relevantnější, pokud eh, krátkodobě se nám podaří eh, zrealizovat eh, dohodu o přidružení mezi Evropskou unii a Mercosurem, což bude velice důležité, protože to povede k větší jistotě pro podniky, takže budeme možné mít ještě lepší spolupráci a povede to k zlepšení situace občanů a bude to dobré pro udržitelnost a naše planetu. Kde tady například máme eh, digitální spolupráci v oblasti ponorek, což je další most pro spolupráci mezi, mezi vědci v oblasti Atlantiku Dále eh, letos eh, v červenci byla podepsána deklarace z Belénu, prohlášení z té eh, tak symbolické věže v Belejmu v Lisabonu, kde šlo také o podporování spolupráce v rámci Atlantiku, v rámci například výzkumu mořských proudů a klimatických změn. Takže je velice dobré, abychom takto dále spolupracovali a proto máme veškeré dobré důvody pro to, abychom podpořili tuto dohodu. A S a D je to jednoznačně pro. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Mr. Zorino. It's good to have you. Děkuji. Jsme rádi, že jste jakousi spojkou mezi Evropskou unii a Brazílií. A teď je tady pan Česar za EKR. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, za udělení slova. A rovněž děkuji i předřečníkům. Také bych rád řekl, že spolupráce mezi Evropskou unii a Brazílií oblasti vědy a technologie je dobrá a je důležitá. Členské státy pracují na tom, na vnitřním digitálním trhu a tady je důležité, abychom překročili naše hranice a upevnili spolupráci s dalšími třetími zeměmi. Rád bych také pohovořil o tom, co již tady zmínilo kolega z EPP. Brazílie je skutečně na čele, v čele v oblasti vědeckého výzkumu, například v zemědělství, co se týče biomasy, takže i v tomto sektoru bychom měli posilnit naši spolupráci s touto zemí. Dále se domnívám, že je důležité se zaměřit právě konkrétně na tuto oblast. Evropský parlament, doufám, dokáže co nejrychleji přispět k prodloužení této dohody tak, aby dobrá spolupráce mezi EU a Brazílií fungovala i nadále, byla výhodná pro obě dvě zúčastněné strany. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní požádáme pana Čoču, aby nám to uzavřel, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych chtěl poděkovat kolegům, kteří stejně jako já poukázali na důležitost této dohody, na to, že je významné, aby e, fungovala i nadále, abychom měli i nadále tento způsob spolupráce mezi Evropskou unii a Brazílií. Bylo tady nadneseno několik věcí, které jsou opravdu zásadního charakteru a které musíme dostatečně hodnotit a respektovat v textu, na kterém pracujeme. Takže já ještě jednou děkuji. Děkujeme. A nyní vás chci informovat o tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. prosinec letošního roku. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu tohoto velice nabitého odpoledního programu a je to studie na téma přehled spolupráce EU se třetími zeměmi v politikách spadajících do oblasti působnosti ITRE ve vztahu k Brexitu. Zprávu nám představí pan Scott Markus, eh, výzkumný pracovník v ekonomickém think tanku Bruegel, který tuto studii zpracoval. Máte slovo, pane Markusi. On je na cestě. Máme trošku náskok, ale byl bych rád, kdybychom si ho zachovali. Let me take this time to využijeme čas a podíváme se na úplně poslední bod na pořadu jednání, což je oznámení další schůze a ta se bude konat 7. prosince v 9 hodin společně s Envy. A budeme také hlasovat o otázce zprávy, takže to bude důležitá schůze. A potom další schůze bude už v novém roce 11. ledna od 9 do 12.30 v Bruselu. A schůze, která byla původně naplánovaná na 11. prosinec, se ruší. Na tom se dohodli koordinátoři dnes dopoledne. Takže doufám, že náš host už mezi dobí přišel To je ta studie, o které bude mluvit. Každý z nás dostane výtisk, nebo už ho má. Dobře. Než eh, přijde náš host, pan Cachma nám k té prezentaci něco řekne na úvod. Ano, mnohokrát děkuji za to, že máme příležitost eh, předložit zprávu, studii, na které jsme pracovali v první polovině tohoto roku a kde jsme se snažili zabývat jednotlivými oblastmi práce výboru ITRE, což je výzkum, vývoj, energetika, malé podniky. Omlouvám se. A elektronická komunikace. A my jsme se snažili analyzovat, jaké typy modelů existují pro spolupráci mezi EU a třetími zeměmi. Takže u každého modelu jsme uvedli několik zemí, třeba Norsko, Švýcarsko, což je země, která má zvláštní bilaterální vztahy, ale třeba také Ukrajinu jako člena energetické komunity. Tam jsou velice zajímavá pravidla, která se vztahují na Evropskou unii. Možná k té výzkumné části k tomu můžete něco říct vy? Prosím, určitě víte, eh, kdo to řekne nejlépe. Budeme pouštět ty slajdy, nebo tady ho máme. Pane Markusi, čekáme na vás. Máme trošku náskok, chápeme, že to není vaše vina. Prosím, já se omlouvám, já jsem měl pocit, že mám ještě čas. Dobře, tak si pustíme slajdy. Dobře, děkuji. Takže nejprve chci říct, že mám velkou radost a jsem také velmi poctěn, že tady dnes mohu být. Toto je studie, kterou jsme zpracovali pro odbor politiky. Provedli jsme ji na jaře, byla zveřejněna na jaře a dnes tady mám ještě dva kolegy z Brojglu, je to doktor Feuglers, který je odborník na politický výzkum, a je tady doktor Zachman. Profesor Zachman je odborník na energetiku a životní prostředí a je také vedoucí projektu další studie, která byla právě dokončena a která se týká dopadu Brexitu na energetické systémy EU. Takže pustíme se do toho. Samotná studie posuzuje stávající evropské modely spolupráce s třetími zeměmi a tím máme na mysli země, které nejsou členskými státy EU. A to z pohledu EU. Rozhodli jsme se, že nebudeme spekulovat, jak to bude vypadat z pohledu Británie, je to tedy z pohledu EU. A zabývali jsme se několika modely. Samozřejmě ke klíčovým patří členství EU jako východisko pro porovnání, členství Evropského hospodářského prostoru, bilaterální dohody ve spojení s členstvím v EFTA, to je výjimečný případ, je to případ Švýcarska, a také jsme se dívali na některé další formy spolupráce. A zaměřili jsme se na čtyři tematické oblasti. Elektronickou komunikaci, energetiku a životní prostředí, výzkumné politiky a malé podniky. To je třeba program COSME. To bylo tedy naše zadání. Nepředkládáme doporučení, snažíme se poskytnout základní informace, abyste se mohli náležitě rozhodnout. Podívejme se tedy na ty tři různé modely. Členství v EU, členství v Evropském hospodářském prostoru a ten případ Švýcarska. V případě členů EU, když se podíváme na to, co je potřeba udělat, na rozsah implementace aktu EU, členský stát EU implementuje všechno. Člen Evropského hospodářského prostoru také zavádí, zavádí celou řadu větší, ale některé oblasti jsou specificky vyloučeny ze smluv, které, na, které zakládají Evropský hospodářský prostor. Je to třeba zemědělství a rybolov. V případě Švýcarska jsou desítky bilaterálních dohod a řada oblastí specificky pokryta není, některé ovšem jsou pokryty velmi dobře, takže rozsah je jiný. A další oblast, kde to má různý dopad, je proces pro zohlednění změn v AKI EU v průběhu času. V rámci EU mezi členskými státy má nařízení přímý dopad, směrnice se musí transponovat do vnitrostátního práva. U členů Evropského hospodářského prostoru je potřeba transponovat jak nařízení, tak směrnice. A v případě Švýcarska je možné uzavřít nové dohody, ale není žádný automatický mechanismus pro zachování souladu s měnícím se právem EU. A toto je tabulka, která se týká konkrétně energetiky a životního prostředí. A když se podíváte na tu zprávu a také na eh, základní podkladové materiály, najdete tam opravdu hodně tabulek. Snažili jsme se o to, abychom tyto informace poskytli hlavně v tabulkách, protože nám to přišlo přehlednější. A teď, když se podíváme jako na příklad členského státu na Británii, a máme na mysli na Británii, jaký máme teď, a jak jsme ji měli v nedávné minulosti, chtěli jsme porovnávat s členskými státy. A přirozená volba byla Británie. Má to také tu výhodu, že to znamená, že v této zprávě je spousta informací o tom, jak to teď vypadá v Británii v každé z těch oblastí. Takže Británie jednoznačně implementuje všechno. Když se podíváme na Norsko, máme tady v podstatě úplnou implementaci. Norsko je jedno ze tří členských států EHS spolu s Lichtensteinskem a Islandem a tady vidíme skutečně komplexní implementaci. Není to úplně všechno, pokud je jednotný trh, ale z hlediska zabezpečení dodávek to není nezbytně nutně vždy v právu, ale probíhá koordinace. A pokud máte nějaké otázky, můj kolega doktor Zachman vám jistě dá ještě další odpovědi. Když se podíváme na Švýcarsko, vidíte, že pokud je o implementaci jednotného trhu, je to trošku slabší. Schopnost evropských firm provozovat činnost jistě v oblasti plynu zaostává. Jsou stanoveny cíle, někdy jsou slabší a dochází ke koordinaci, pokud je o zabezpečení dodávek, když to není zakotvena do práva. Ukrajina tady je také částečná implementace, zvlášť když se podíváme na životní prostředí a zabezpečení dodávek. Takže takovéto tabulky najdete v celé řadě tematických oblastí. A toto je jedna z těch čtyř oblastí. Energetika a životní prostředí. Když se podíváme na elektronické komunikace, tady vidíme, že členství Británie v EU mělo za následek zajištěnou harmonizovanou implementaci Evropského regulačního rámce pro elektronickou komunikaci. Hodně to posílilo úspory z rozsahu pro Británii i pro celou Evropskou unii a také se zajistilo ekonomické zbližování se zbytkem EU. Když se podíváme na Norsko jako jeden z příkladů, příkladu členů Evropského hospodářského prostoru, vidíme, že jsou tam téměř stejné výhody. Vidíme, že bilaterální dohody se Švýcarskem v porovnání s členstvím v EHP byly méně účinné, pokud je o zajištění harmonizované implementace, a také mnohem méně účinné při zajištění ekonomického zbližování. Nejenom jsou ceny roamingu mnohem vyšší ve Švýcarsku než jinde v EU, což by se dalo očekávat, ale také sazby za mobilní ukončení jsou také desetkrát vyšší než v Británii a v Norsku, asi šestkrát vyšší než je průměr v, Britán- eh, v EU a čtyřikrát vyšší než eh, je průměr OECD. Takže obecně řečeno, systém ve Švýcarsku nefungoval moc dobře, pokud je o zajištění ekonomického zbožování s zbytkem Evropy. A v případě telekomunikací jsme se také dívali na dohody o volném obchodu a ve všech těch tematických oblastech jsme se vždycky zaměřili na jednu zemi, která má různé způsoby spolupráce s EU a vidíme, že dohoda FTA s Jižní Koreou, což je první z nové generace FTA, se osvědčila a zajistila bilaterální přístup na trh ale neměla zajistit eh, regulatorní zbližování. Dotýká se sice regulace, ale především proto, aby se zajistil přístup na trh a zamezilo se diskriminaci, takže cíl je jiný. Mělo to omezený účinek, pokud jde o liberalizaci trhu a zbližování s EU. Když se podíváme na výzkumné politiky, vidíme, že hlavním nástrojem je tady Horizont 2020 a stejně jako u předchozích rámcových programů je to hlavní nástroj, Máme mechanismus pro spolupráci se zeměmi mimo EU. Říká se jim, nebo říká se tomu stav přidružených zemí a přidružené země mají v podstatě stejný status jako subjekty v EU jako takové. Země EFTA mají nárok na přidružení, ale také další země, třeba Izrael, to není země, která eh, usiluje o přidružení o přistoupení, ale má dohody s EU a má v podstatě stejné výhody. Británie, Norsko a Švýcarsko mají prospěch z financování a také ze spolupráce s výzkumnými centry v EU, což prosazuje program Horizon 2020. Když se podíváme na malé podniky, tady je hlavním nástrojem program COSME. Platí od roku 2014 Není to obrovská částka, ale ty peníze se velice dobře využívají. 60 těch prostředků jde na dlouhodobé záruky pro malé a střední podniky. A uvolňuje to 20 až 25 krát víc soukromých prostředků. Takže si to vede velice dobře. A tento program je k dispozici pro členské státy, pro členy EHP. Ne všechny se toho mimochodem účastní, Island ano, jako člen EHP, Norsko a Lichtensteinsko ne. Ale členství je otevřené v zásadě všem zemím. My jsme si zvolili země, kde jsme měli pocit, že je zájem o prosazování schopnosti malých a středních podniků soutěžit. Jinde se to týká spíš podnikatelské osvěty a internacionalizace produktů. Takže má to prostě pomoct malým a středním podnikům a děláme to v zemích, kde převažují prvky spolupráce nad těmi prvky konkurence. A jaká jsou tedy klíčová zjištění? Za prvé, za předpokladu, že Británie skutečně eh, vystoupí z EU, máme jednoznačná zjištění pro tyto čtyři oblasti v tom smyslu, že členství v EHP z pohledu EU nejlépe zajišťuje výhody, které máme dnes, když je Británie člen EU. To je jednoznačné zjištění bilaterální dohody, případ Švýcarska, také pomohly zajistit zbližování, jsou méně účinné než členství v EHP, ale pořád je to lepší než nic. Méně účinné než členství v EHP z hlediska výsledků <clears throat> konzistentnosti, ekonomického zbližování a také schopnosti přizpůsobit se změnám i EU. Když půjdeme dál, Účast v energetické komunitě, což je případ Ukrajiny, pomáhá dosáhnout zbližování z pohledu právní harmonizace, ale jsou tady určitá omezení. Pravidla pro harmonizaci mohou být náročná z hlediska praxe. Pozitivně to přispívá ke stabilitě a bezpečnosti dodávek, i když tady jsou taky problémy. Pozitivně to přispívá k k environmentální udržitelnosti, ale zdá se, že to méně účinné v praxi, když se má zajistit spravedlivý přístup na trh pro firmy z EU. A to je naše zkušenost. Ve zprávě se snažíme rozlišovat mezi tím, čeho bylo dosaženo z hlediska právních nástrojů a mezi tím, co vidíme v praxi. Pokud jde o FTA, třeba Jižní Koreu jako příklad, má to pozitivní dopad a v podstatě to pomohlo ke zbližování i v oblastech, které se specificky v FTA nepředpokládaly. Třeba velkoobchodní ujednání. To smlouva jako taková nepovžadovala, ale Jižní Korea to zavedla s tím, že věděla, že to má výhody a FTA v Koreji využili jako argument. Když se podíváme na Horizont 2020, i tady vidíme, že s tímto programem a s programem COSME vystává základní otázka, a totiž jak vypadá rovnováha mezi konkurenceschopností a spoluprací z hlediska EU. A v zásadě jsou tady přínosy pro obojí, ale zůstává otázka, jestli chceme financovat subjekty v zemi, která už není členem, a to může do značné míry záviset na tom, jak bude nakonec vypadat dohoda mezi EU a Británií, což zatím samozřejmě nevíme. A tím končí můj připravený materiál. My jsme si schválně nechali hodně času na otázky, takže vracím slovo panu předsedovi. Děkuji. To bylo to velmi zajímavé. Mohu požádat, jestli zeptat se, jestli jsou další otázky, pan, paní Moody? Ano, co je to za překvapení, že britská poslankyně má otázky? Ano, děkuji za tuto studii. Pokud to někdo nezachytil, tak já opravdu věřím, že nejlepší budoucnost by byla, kdyby Velká Británie zůstala v EU. Ale pokud to nenastane, mám, mám tady pár otázek um, eh, k určitým bodům. Jsou to oblasti, eh, na kterých pracuje také výbor. Jedno, jedna z nich se bylo na vaší slajdy. Když například sledujete eh, oblasti výzkumu, eh, čeho se tady dotýkáte Erasmus a také podíváme-li se na eh, svobodu pohybu. Já vím, že je to oblast, která je ve centru pozornosti a také tady běží spolupráce Dále jste, za druhé, nevím, jestli jste eh, sledovali eh, vesmírné záležitosti, to, dělám, jestli to je v eh, působnosti tohoto výboru. Pokud tady je něco, co byste rád k tomu dodal. A za třetí, kapitola týkající se energie. Zase další část působnosti práce tohoto výboru a spolupráce na tomto poli výzkumu. Mm, a Máme tady eh, také eh, spolupráci eh, v oblasti jedných zařízení. A vy jste mluvil o tom, čeho bylo dosaženo, co máme na papíře a co je mm, v praxi. Myslím si, že tady je velké, velký rozdíl, musíme to rozlišit. A byla bych rád, byste se tomu mohl věnovat. Děkuji. Děkuji. Ještě další otázky? Já bych měl Pár otázek. Zrovna jste od paní Moody slyšeli, že Brexit eh, je nevýhodou pro Velkou Británii. Ehm, z mého pohledu je to minimálně také nevýhoda pro Evropskou unii. A jsem zmaten um, organizacemi jako ty vaše, které vlastně přichází s takovou neutrálním eh, stanoviskem eh, to, jako je toto. Ale um, uplynul rok a půl od referenda. Britové si teď uvědomují, co to znamená. Nemyslím, že si to už uvědomili. Ne, Evropané, co to může znamenat pro ně. Ale podíváte-li se na No, Horizont 2020, tak tady máte skvělý příklad eh, možná zničujícího dopadu Brexitu, pokud by eh, eh, Velká Británie vystoupila. Teď jsme slyšeli od řady lidí v Bruselu, že země mimo EU, že by se s ní nemělo zacházet jako se zemí, která je uvnitř EU. A pro mě to je jako, mm, jako určitý signál trestu jak jste sami řekli, eh, se, eh, Izraeli, se Izraelem se zachází hm, podobně. Eh, tady po moje otázka číslo jedna. Proč by se mělo zacházet s Velkou Británií stejně jako s Izraeli, Izraelem, který není součástí EU? Hm, hm, a otázka číslo dvě. Instituce, jako je vaše, která sleduje, co se stalo, co se děje, co z toho vyplynulo, vy jste prezentovali tu svou studii teď, myslím si, že měla být prezentována před referendem, ehm, aby, tak aby byli bývali eh, britští občané informováni o tom, když eh, hodí svůj výstek. A pak jsou tu ještě další aspekty, které nemají co dočinění s prací ITRE, ale zmíním se o tom, eh, jde o emigraci a podobné věci. Jde o takový celkový postoj v Evropě, který se změnil. Pro instituci, jako je ta vaše, nebylo by na čas říct, podívejte, máme tady tu absurdní diskuzi takzvaného software, soft Brexitu, hard Brexitu. Všichni víme, že je to nevýhodou pro obě strany ehm, ehm, vaše organizace, ehm, jsou to, je to jako dva vlaky, které jedou na stejné koleji a Evropská unie přichází s novým eh, dílem. Eh, snaží, snaží se to teď zvrátit. Není to něco, čo, co by mohla navrhnout vaše instituce? Pokud se mi zeptáte, jaká je role naší instituce, já jsem vám tady dnes prezentoval studii, která byla zadána vaším oddělením. A takovýto, takovéto studie, eh, tady je neutrální postoj, je něco, co my eh, žádáme. A když se podíváte na jiné postoje, které zastávaly jiné instituce za poslední dva půl roky, eh, tak eh, milí kolegové, milí eh, kolegové říkali velmi často, si myslíme si, že bude dobré, když Velká Británie zůstane v Evropské unii. A když řekneme, že vztahy s Velkou Británií jsou důležité mm, a neměly by být degradovány ještě více výsledků. A to je tak trošku mimo působnost této studie, ale myslím si, že jako instituce jsme v tomto byli dosti důslední. A um, to je i můj pohled eh, na věc. celé referendum bylo velmi nešťastnou záležitostí. Ať už budou ty důsledky eh, jakékoliv, mm, to zase vyjadřují svůj osobní názor, mm, ten dopad bude větší na, na Velkou Británii než na Evropu, protože eh, Například mm, mm, eh, Evropská unie eh, má velkou, eh, je tady větší mm, podíl obchodu, to znamená, bude to nešťastnější pro Velkou Británii než pro Evropskou unii, ale je to špatný výsledek pro obě strany. Možná když běžně pracujeme pro um, politické oblasti, snažíme se vyslat takový neutrální signál ale to jsme se pokusili také tady. Ale velice chápu, co chcete říct. Souhlasím s tím, že zpráva je, ona je neutrální. Pokoušíme se o to. Mohlo by to jít také do jiného směru. A co se týče otázky, kterou položila paní Moody, Eh, to se týká, dotýká několika eh, oblastí. Eh, vesmírné aktivity to není něco, o co jsme byli požádáni, abychom se na to konkrétně podívali. Neudělali jsme to. Já myslím, že to nikde se neobjevuje v této zprávě ani v nějakých jiných zprávách. Ale Erasmus, v podstatě týče Erasmus a také otázka svobody pohybu pro pracovníky v akademické sféře. Tady bych to ehm, se požádal pana doktora Föglera. Je to otázka ehm, energie, možná ostatní k tomu mohou něco říci protože ehm, toto to je propojeno s výzkumem, s energií. Chtěl by, chtěl by kolegové něco říci? třeba k Erasmu a k otázce volného pohybu? Ano, pokud jde o výzkum, tady se to týká také volného pohybu výzkumných pracovníků. To je jeden z hlavních rysů evropského výzkumného prostoru. Potřebujeme účinnější systémy výzkumu, takže je to klíčový prvek. Takže nejde jen o Erasmus. Erasmus je důležitou součástí, ale máme také Marie Curie pro post, eh, doktorální studenty a také mobilitu i jinde, takže máme tady ty různé fáze. Samozřejmě Erasmus je důležitá součást, ale my jsme v té zprávě také ukázali, nakolik zásadní je tento pohyb z obou stran abychom opravdu vylepšili celkovou kvalitu vědy. A jaký účinek má Horizont 2020? To také umožňuje tu volnou mobilitu. Velice dobře to dokládá třeba dopad nebo účinek Švýcarska. Tam si taky uvědomili, že když omezí mobilitu, poškodí celkovou účinnost. Nejde jenom o to, že by <clears throat> trpělo Švýcarsko, ale EU taky. Takže pohyb je zásadní prvek, abychom získali všechny výhody z Evropského výzkumného prostoru. A proto je to zásadní prvek. Pokud jde o vesmír, do jisté míry to patří pod horizont 2020, ale nové plány EU jsou spíš přiřadit vesmíru něco jiného, ne Horizon 2020, také to ukazuje význam členství EU v EU, protože bez ohledu na to, kam to patří, účastníte se diskuzí toho, jaký bude postoj EU k vesmíru. A pokud máte status přidružené země, jako je třeba Švýcarsko, ano, mají horizont 2020, ale pokaždé, když to přejde jinam, musí se to znovu vyjednat. Takže v tomto ohledu je vesmír dobrým dokladem toho, nakolik to je potom složité, když už nemáte status člena. A fůze, to už bylo také zmíněno. EU patří k ITER, ale je to i mezivládní záležitost. Takže když máte jiné ujednání, Británie může se dál podílet na této činnosti v oblasti fůze, ale pokaždé, když je tam potom jiná dohoda, tak se to tím dál komplikuje. V porovnání s tím, když je země členem EU. Takže to, co říkáte, je velice důležité nejde jenom o postavení Británie, ale týká se to i EU, týká se to toho, jestli tím něco získáme nebo naopak. A já myslím, že u výzkumu je to jednoznačný případ toho, že získají oba a nejde jenom o ten rozpočet, protože to je nulová hra. Ale jsou tady i velké výhody z hlediska výzkumné politiky, když máme společný výzkumný prostor. Čím je větší, tím větší prostě prospěch z toho všichni mají, protože máme lepší vědu a lepší technologie. A to přispívá k růstu, takže já myslím, že u výzkumu je to jednoznačná situace. Kdyby Británie odešla, i EU by to stálo hodně peněz, protože bychom měli malý výzkumný prostor, menší mobilitu, méně excelence, protože by to bylo omezenější. Takže výzkum je jednoznačně oblast, kde se budeme snažit zajistit, že to bude jasně zřejmé, že získávají všichni, že potřebujeme co nejužší vztahy. Něco, co je co nejvíc takové jako členství. Mělo se o tom mluvit před referendem. Nejde o to, že ta čísla nebyla k dispozici už předtím. A celá řada ekonomů, výzkumných pracovníků o tom mluvila. Takže není snadné přesvědčivě předložit analytickou studii v nějaké zemi, jistě to není výmluva. Měli bychom dělat co nejvíc, ale nejde o to, že ty studie nebyly k dispozici. To není podstatné. Měli bychom mít nějakou novou dohodu. Já myslím, že rozhodně to je nutné. Musíme nechat stranou to, co už máme a v prostoru výzkumu rozhodně máme prostor pro to, abychom vymysleli něco, co se přiblíží co nejvíc té situaci, kdy získávají všichni. A já bych možná ještě mohl vysvětlit jednu věc, na kterou jsme před chvílí narazili, než dám Georgovi slovo. Když kolegyně mluvila o případu Švýcarska, v roce 2014 bylo ve Švýcarsku referendum a tam zavedli kvóty pro svobodu pohybu. A proto ustali diskuze o energetice. A ne, že by je úplně vyhodili z horizontu 2020, ale ten status už nebyl takový a vedlo to k velkému propadu počtu žádostí za Švýcarsko, kde se dělá hodně výzkumu. A rozhodně to byl jeden z faktorů, který mě přinul k tomu, aby přehodnotili svůj postoj, protože došlo k velkému propadu financování na výzkum a menšímu naplnění na Evropu. A já doufám, že další národní vlády jsou si vědomi tohoto příkladu, příkladu a možná, že by se nad tím mohli zamyslet. Nyní předám slovo doktoru Zachmanovi. Já bych rád odkázal na zprávu, která byla tento týden zveřejněna, také v rámci naší spolupráce s výborem ITRE. A ta se výslovně zabývá pouze energetikou je to 130 stran. Nechci zacházet do podrobností, ale hlavní výsledek, jako i v jiných oblastech, je ten, že dopad pro 27 evropských zemí po Brexitu v oblasti energetiky bude rozmanitý. Budou oblasti, jako je třeba irský energetický systém a otázka toho, jak je to napojené na ostatní 26 členských států, to bude zásadní. A zřejmě to bude znamenat, že mohou vzniknout velice zajímavé balíčky dohod mezi EU eh, e a Británií. Pak jsou další oblasti, jako třeba Euratom nebo účast na trhu, Hlavní výhoda pro Británii spočívá v tom, že je menším partnerem, ale já si myslím, že jsou tady oblasti pro spolupráci a Evratomu vidíme, že tam bude komplexní vyjednávání o aktivech, o majetku, co patří komu z hlediska aktiv Euratomu. A budou také diskuze o investicích. Británie předpokládá, že bude nějaký Euratom, i když formálně to nutné nebude. Já bych ještě dodal jednu věc, ne jako předseda tohoto zasedání, ale jako poslanec Evropského parlamentu. Ti z nás, kdo litují Brexitu, já vidím jedinou možnost, jak to zvrátit. A totiž Evropská unie nabídne Británii dvou dohodu, jinak Britové odejdou. A podle mě je to zjevné. A proto je důležité, abychom to uznali a abychom byli výmluvnější, pokud jde o nevýhody Brexitu pro Evropskou unii. Protože nevýhody Brexitu pro Unii nespůsobí, že Brusel změní názor. To je tedy můj skromný názor. Dnes jsem od vás slyšela spoustu podnětů a to mi pomůže v mých zřejmě nepříliš realistických projektech. Já jsem Němec. Vzpomínám si, že jsme naštěstí prohráli v bitvě o Británii a myslím si, že teď bychom měli vyhrát bitvu o Británii. Nicméně, dámy a pánové, toto je poslední bod. Teď tady máme bod různé. Má někdo něco do různého? Není tomu tak? Takže já pro dnešní den uzavírám tuto schůzi.